Výborně, drazí kolegové, dámy a pánové. Už máme něco po deváté, čtyři minuty, takže pojďme zahájit naše dnešní zasedání a prvním bodem je bod číslo 9, což je eh, konkurenční politika či politika hospodářské soutěže a výroční zpráva za rok 2019. A naší, spravod, naší spravodajka je zde a dovolte, abych také přivítal eh, náměstka generálního ředitele z DG Competition. Vítejte. Já budu velice jasný. A dovolte, abych nejprve dal slovo zpravodaj, zpravodajce. Pardon. Krá, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Krásné dobré ráno. Jistě v tomto stanovisku eh, se snažíme přispět eh, k výroční zprávě o hospodářské soutěži Ekonu. V tomto stanovisku jsem se snažila zaměřit na dvě záležitosti a na um, prostor, kterého se to týká, na působnost tedy a na malé a středně velké podniky. To znamená, proto jsem tam navrhla vložení toho specifického odstavce a také se domníváme, že do budoucna eh, jsme tam uvedli ty nejdůležitější aktéry. 68 vývozních společností jsou malé a středně velké podniky a nedávno jsme poslali dopis bývalé komisařce Malstremové a žádali jsme více pomoci pro malé a středně velké podniky, aby se zabezpečilo, že budou moci lépe využít příležitostí v rámci příslušných dohod. Eh, protože si uvědomujeme, že změny se samozřejmě hm, dotknou daleko více malých a středně velkých podniků než velkých podniků a snažíme se také usnadnit přístup lepší k trhům. Byl to takzvaný nový přístup k novým platformám pro trhy, které budou sbírat všechny údaje o importu, exportu, eh, včetně charakteristik a regionu pro jeden každý produkt. Praktické využití také disponibilních informací bylo ještě jednou zdůrazněno. Je třeba vytvořit tedy více obchodování, které bude daleko přátelštější vůči malým a středně velkým podnikům a vyzýváme komisi, aby vytvořila eh, příslušně vhodné podmínky pro malé a středně velké podniky a také eh, tady zdůrazňujeme dodržování podmínek Světové obchodní organizace, včetně vyjednávání, obchodních vyjednávání v rámci této mezinárodní organizace. To je tedy můj krátký příspěvek k tomuto krátkému stanovisku. Děkuji mnohokrát a stínovým zpravodajem je pan Dantín. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat autorce stanoviska No vlastně už část toho, co jsem řekl, eh, vyslovila přede mnou. Jedná se zejména o význam malých a středně velkých podniků a jejich přístup k trhu a stejné výchozí podmínky pro tento druh podniku zejména s ohledem na konkurenci s jinými státy. Rád bych se zmínil o několika bodech, které oslovíme v našich pozměňovacích návrzích. Musíme se pokusit je zapracovat do stanoviska, zejména co se týče mezinárodní spolupráce, která se musí odehrávat na mezinárodní úrovni a tudíž tady musí existovat jasná pravidla, která budou dodržována stejně tak jako eh, zaručení eh, rovných podmínek. G20 a VTO jsou tady nesmírně důležité, zejména tam, kde eh, se budeme snažit docílit reformy s ohledem na transfer technologií, abychom skutečně zajistili rovnost v postavení mezinárodním obchodu. Mezi eh, multilaterální dohody jsou nesmírně důležité a domnívám se, že je nezbytné, abychom i v bilaterálních dohodách zachovali zásadu vzájemnosti zejména v tak významných oblastech, jako je trvale udržitelný rozvoj a příslušné normy. To je rozhodující pro zajištění eh, rovných podmínek v konkurenční soutěži pro malé i středně velké podniky. Myslím si, že bychom to měli hodnotit pozitivně, eh, že teď bude existovat kontrolní investiční mechanismus, eh, který byl schválen minulý rok. A teď se musíme pokusit co možná nejrychleji prosadit IPI při zadávání veřejných zakázek, což je rozhodující pro zajištění spravedlivé soutěže mezi eh, konkurenty z různých zemí. A pak se chci zmínit ještě o dvou bodech v Evropské unii eh, byla zahájena taková interní diskuse o interní eh, hospodářské soutěži. I tím bychom se měli zaobírat. Svět je stále globalizovanější a existují určitá odvětví, kde tato hospodářská soutěž na základě specializace kap ta a investic eh, už je takřka, je už je tedy velmi málo možný. Mohli bychom se zbavit pravidel, která, nás brání, která nám brání v tom, abychom zaujali jeho vedoucí postavení v rámci globální hospodářské soutěže. Tím bychom se měli zaobírat v příštích měsících a letech. A poté konkurence v digitální oblasti. Paní zpravodajka již řekla, že tato oblast se stává stále více monopolem, dochází k takové technické monopolizaci, která mm, se zintenzivňuje. A zřizují se objektivní bariéry. A myslím si, že do toho se musíme pustit na úrovni VTO, Světové obchodní organizace, při upravování elektronického obchodního styku. Tady bude hospodářská soutěž stále eh, se zvyšovat právě v této oblasti. Děkuji a Karin, Karin a za Renew je to paní en- Enver. Myslím si, že kolega či kolegyně tady není a není za zelené pan Bütikofer. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za návrh stanoviska. Chtěl bych se vyjádřit k několika bodům. Za prvé, Zdady, tady se zaměřujeme na malé a střední podniky a toto bychom jako parlament měli podpořit. Máme tady však jeden problém, o kterém se stále hovoří, především v obchodních krozích. A to se týká změny definice, co znamená malý a střední podnik. Já mohu akceptovat, že Spravodajka v odstavci 2 píše, že bychom měli modernizovat definici KMU tím, že bychom změnili kvali, kvalitativní kritéria. A ale někteří říkají, že bychom neměli měřit, eh, měnit pouze kvalitativní, ale i kvantitativní kritéria a to myslím, že se mi nelíbí. Já si myslím, že tento výbor by se měl zaměřit na eh, na ne tak radikální modernizaci, která by se týkala také celkového prostředí v okolí malých a středních podniků. A to je naše stanovisko, nevím, co si o tom zatím myslíte. Myslím si, že je velice dobré, že se tady zaměřujeme na finalizaci nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek a také návrh stanoviska žádá, aby nástroj eh, podpory se aktualizoval. Eh, také podle protokolu o přístupu Číny z roku 2002. Tady v tomto protokolu máme specifickou kapitolu pro vytvoření nástroje pro eh, dotace v souvislosti s Čínou a ta však nezahrazuje nástroj eh, v souvislosti s, eh, s antidumpingem. Já si myslím, že Eh, jestliže chce, chceme vykonávat nějakou činnost, pak musíme se zaměřit také na politiku proti přímé podpoře. A potom se chci vyjádřit také k spravedlivé hospodářské soutěži. Myslím si, že musíme zdůraznit, že je třeba, abychom chránili životní prostředí, aby tento cíl byl závazný. V některých dohodách o volném obchodě máme kapitoly, které obsahují některé krásné formulace, ale tyto formulace nejsou závazné, nejs- nemají účinné závazné dopady. A my eh, kážeme v neděli v kostele, ale každodenní implementace zde chybí. A to musíme v budoucnosti napravit, protože zatím to nefunguje. A eh, závěrem chce, chci vyjádřit ke standardizaci. Já jsem přesvědčen o tom, že když budeme trvat na multilaterální mm, mezinárodní standardizační politice, pak toto je důležité pro konkurenceschopnost evropských podniků. musíme za naše podniky bojovat a v poslední době se především Čína snaží v souvislosti se hedvábnou stezkou nahradit společné standardy národními či sektorálními čínskými standardy a já se domnívám, že toto je velice důležitý rozměr hospodářské eh, politiky a to bychom měli mít na, eh, na vědomí. Mario? Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala panu, paní zpravodajce za její návrh stanoviska. Kromě toho, mm, že se připojím k tomu, co řekli řečníci přede mnou, eh, ráda bych tady upozornila na dva prvky, které by, domnívám se, měly být rovněž zohledněny a ty předložíme v rámci pozměňovacích návrhů. Za prvé, eh, co se týče nástrojů IPI, eh, což je zcela zásadní pro zabezpečení Eh, konkurenceschopnosti za rovných podmínek na mezinárodní trhu pro veřejné zakázky, bylo by důležité posílit tu myšlenku, že by tento nástroj měl sloužit co možná nejdříve, aby v příštím roce byl skutečně k dispozici. Domnívám se, že prostě nemůžeme tady pokračovat v této situaci, Eh, která se tady táhne od roku 2012 a snaží se nějakým způsobem eh, toto regulovat. A druhá zásadní věc v hospodářské soutěži je opravdový přístup evropských podniků na trh s veřejnými zakázkami ve třetích státech. A z tohoto pohledu je důležité, domnívám se, také zdůraznit tu příležitost hlouběji poznat trhy s veřejnými zakázkami ve třetích státech, s kterými vyjednáváme, abychom usnadnili zavedení adekvátních eh, opatření. A eh, já už jsem v této oblasti velice intenzivně eh, pracovala, stejně tak jako komise, a myslím si, že parlament by tady měl podpořit tuto cestu. A na závěr téma mezinárodní hospodářské soutěže patří do portfolia dvou různých komisařů. Za prvé pod místo předsedkyni Vestagerovou a pod jednoho komisaře. A myslím si, že je třeba, eh, aby tito měli společnou vizi, aby tady existovala společná vize jak z úrovně Evropské eh, unie, mm, tak mm, eh, z pohledu mezinárodní soutěže. To si myslím by mělo být zdůrazněno. Děkuji a další. Um, Velmi stručně. Já se domnívám, že se jedná o skvělé stanovisko ale chybí mu zaměření na eh, životní prostředí a také na energii. Já se domnívám, že konkurenceschopnost může být skvělým nástrojem, který může podpořit energetickou účinnost a to by také mělo se zde projevit. Děkuji vám. Ano, děkuji vám a Nyní dám slovo panu kolegovi na dokončení této debaty. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat výboru eh, za váš zájem o výroční zprávu. My nadále chceme pokračovat v tomto dialogu s Evropským parlamentem v souvislosti s hospodářskou soutěží. A vy s námi nadále můžete počítat. Chci také poděkovat zpravodajce za návrhy souhlasíme s hlavním tónem vašeho stanovisko je třeba zachovat rovné globální podmínky v naší oblasti a to bude také důležité v budoucnosti. Myslím si, že musíme zachovat hospodářskou soutěž také na vnitřním trhu, ale také musíme zabezpečit, aby eh, tři, eh, pod, eh, podniky ze třetích zemí také fungovaly na našem trhu za stejných podmínek. To je důležité jak pro velké podniky, tak i pro malé střední podniky. Komise je eh, eh, na špici tohoto boje a my se tady zabýváme také přímou podporou a my v této souvislosti spolupracujeme s, naši kole, s našimi kolegy z DG Trade, kteří se také snaží změnit eh, pravidla VTO v oblasti přímé podpory. Také zde byly předloženy nové návrhy a my se snažíme zvýšit transparentnost a také uh, se zabýváme eh, bilaterálními problémy, protože celá řada eh, dohod o, volním, o volném obchodu mají také klauzule o eh, přímý podpoře. Například je to dohoda s Mexikem a s Japonskem, která přímé podporu zakazuje. A my však potřebujeme jaký unilaterální nástroj, který nám umožní, zdali podniky, kteří fungují na naše, které fungují na našem trhu, eh, nejsou dotovány. Eh, předsedkyně Lajenová také se obrátila na komisařku Vestegr v této souvislosti a my pracujeme tímto směrem. Pak je tady také otázka spolupráce v oblasti hospodářské soutěže. Zde je komise také eh, na první frontě a my tak eh, také spolupracujeme v rámci OECD, Mezinárodního eh, konkurenceschopného fóra a podobně. My máme spolupráci s podobnými orgány, vedeme s nimi diskuse, také diskutujeme s Kanadou a s Japonskem. Tyto Eh, rozhovory jsou velice dobrým příkladem našich ambicí v této oblasti. Někteří z vás hovořili o tom, že nejenom nástroje eh, v oblasti hospodářské soutěže nám pomohou eh, zlepšit situaci, ale musíme použít také další nástroje jako FTI, který začne platit v roce 2020. Také tady se hovořilo o IPI, tedy o mezinárodním zahraničí Vydávání veřejných zakázek, to je také další důležitá věc. Paní Rodegos hovořila také o další spolupráci. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a pro ukončení eh, tohoto bodu dám ještě slovo naší paní zpravodajce. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, kolegové, za vaše cenné příspěvky, děkuji také za, dokumenty, za příspěvy komise. Ehm, všechno, co tady zaznělo, je nesmírně důležité. Má dilema je samozřejmě délka té zprávy. Nezapomínejte, že to není zpráva, je to stanovisko ke zprávě Ekonu. A možná jsem byla příliš obecná, když jsem tam hovořila o vzájemnosti a mm, působnosti uh- a podmínky rovné. A mm, jak už jsem řekla, největším problém tady je délka, ale prakticky souhlasím s tím, že nadnáro, multilaterální vzájemnost, bilaterální dohody, IPI, eh, No k tomu, co řekl pan Butikofer v souvislosti s definicí, domnívám se, že to není cílem tohoto stanoviska, abychom zabíhali do detailů v této oblasti. Myslím si, že tento problém nemůžeme vyřešit v tomto stanovisku. A standardizace mm, spravedlivé hospodářské soutěže, všechno to je samozřejmě velice důležité z hlediska hospodářské soutěže. Pokusíme se tedy se stínovými zpravodaji Mm, zapracovat toto všechno do našeho stanoviska. A domnívám se, že tady zazněla velice zajímavá připomínka také, jakým způsobem sladíme portfolio obou těch komisařů. A mm, o těchto dvou aspektech Děkuji vám mnohokrát a těším se na vaše pozměňovací návrhy a na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. prosince 5 hodin odpoledne. A poté bychom měli dospět ke schvalování stanoviska. Děkuji mnohokrát. Tím jsme uzavřeli bod číslo 9. A bod 10 se týká legislativního návrhu, o kterém tady zazněla zmínka několikrát v předešlé diskusi, a to je IPI, nástroj pro zadávání mezinárodních <coughs> veřejných zakázek. A tato historie začala v roce 2012 vlastně, když komisařem pro obchod byl pan Degucht, čili před drahnou dobou již. Někteří si možná na něj vzpomenou, na pana de Guchta, byl to belgičan, že? On spolupracoval s panem Barnierem, eh, který tehdy nevyjednával Brexit, i když Brexit už, je také, už se táhne dlouho, ale Barnier byl tenkrát komisařem pro jednotný vnitřní trh. A oni předložili ten původní návrh a e, Evropský parlament vypracoval pozměňovací návrhy, schválil je a došlo k určité modernizaci tohoto balíčku v roce 2016. A ve všech diskusích i s radou, která jsem i tenkrát tak prostě rada se vůbec nepohnula. Členské státy se, snažili, se stále snažili aktualizovat eh, toto téma. My jsme na tom pracovali tady, ale na radě to bylo vždycky blokováno. Nebyla prostě chuť s tím pohnout. A teď se zdá, že došlo na radě k pohybu. A finské předsednictví začalo na tom pracovat. A abychom se k tomu dověděli něco více, k tomuto pohybu na radě a pokroku, ke kterému došlo, dovolte, abych dal slovo paní Marie Martin Prat, ředitelce, která je velice dobře známa na našem výboru, aby nás seznámila s aktuálním stavem v této oblasti. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, že jste dali komisi tu příležitost, abychom přišli a abychom hovořili o tomto tématu, protože, jak jste řekl, IPI je nástroj, který byl na stole parlamentu i rady hodně let a tak je tomu i tentokrát, ale komise se domnívá, že je nejvyšší čas s tím něco udělat. Dovolte, abych vám krátce připomněla stručně, proč potřebujeme mezinárodní nástroj na zadávání veřejných zakázek. Odpověď je velice jasná. Musíme vytvořit určitou páku pro obchody a biznis Evropské unie, aby získali přístup k trhům s veřejnými zakázkami ve třetích státech. Zadávání veřejných zakázek reprezentuje os 8 miliard, my hovoríme o ekvivalentu HDP Německa, Francie, Velké Británie a Španělska dohromady. A musíme si uvědomit skutečnost, že pro celou řadu našich podniků a průmyslových odvětvích zadávání veřejných, veřejné zakázky jsou nesmírně důležité. A nejenom veřejné zakázky v EU, ale i ve třetích státech. Jsou tady odvětví, kde máme silné společnosti, jako například ve stavebnictví, kde potřebné smlouvy jsou také smlouvy ve třetích státech a se třetími zeměmi, eh, které potřebují infrastrukturu, která může být obsloužena našimi podniky. Když se podíváte na čísla, dvě třetiny eh, evropských stavebních podniků ve svém vývozu Máme tady 40 všech mobilních železničních vybavení, která se vyvážejí, jsou z Evropské unie. A to na prosto jasně ukazuje cíle naší obchodní politiky. A to, co jsme viděli v minulých letech, je, že zatímco naše trhy zůstaly otevřené, trhy ve třetích státech se stávají méně otevřené a v některých státech se dokonce zavírají. A e, musíme tomu nějakým způsobem čelit e, s některými našimi obchodními partnery, jako je Čína, Rusko, Indonésie. Abych vám dala příklad, když si vezmete hodnotu čínského stavebního trhu, odhaduje se 3 3 miliardy eur. A a my, a, a my tady máme jenom 200 milionů a to je skutečnost, když máme mimořádně konkurenceschopné podniky, eh, eh, které by mohly se účastnit veřejných zakázek. A, a proto si musíme uvědomit, že čelíme nejenom problémům týkajícím se přístupu, vstupu na trh, ale také na veřejných zakázkách v oblasti stavebnictví. Je tady problém s veřejnými zakázkami, do kterého se také že řešení se to rovněž musíme pustit. Ře, eh, pustit pardon. Máme tedy docela jasnou představu, proč to potřebujeme. Já teď nepůjdu do detailů. IPI alespoň to, co my navrhujeme, to, co bylo vlastně už od začátku v návrhu, je, aby se identifikovaly problémy ve specifických státech, specifické problémy, proto, aby se podniklo určité šetření problémů na tomto konkrétním trhu a po konzultaci se členskými státy a příslušnými aktéry z obchodu a pouze v případě, že nebudeme úspěšní, když budeme adresovat špatný přístup na trh, aby došlo k rozhodnutí samozřejmě ze strany všech členských států, že omezíme jejich přístup na trh s veřejnými zakázkami v EU v tom daném odvětví, tedy přístup z té konkrétní třetí země. A Toto je skutečně ten poslední eh, ta poslední akce. Samozřejmě nám se jedná o to, abychom jednali tak, abychom tyto problémy vyřešili. Můžete se zeptat, zda je to logické, eh, proč to tak strašně dlouho leželo na radě. No, já si myslím, že je tady potřeba proto mít tady uh, páku a otevřít trhy, ale možná, že před pěti, šesti lety to nebylo pocitováno tak silně, tato potřeba. Já si myslím, že to je zjevné. Není to proto jenom, že bychom řekli, že my jsme tady otevřeni, že všichni ostatní nás musí následovat. A druhý prvek, a já si myslím, že to je nesmírně důležité, je, že tady existuje velká komplexnost, složitost v tom návrhu, který komise předložila a to vzbudilo obavy ve členských státech a hospodářských odvětvích. A my vážně diskutujeme s radou, ale také už eh, vedeme diskuze s Evropským parlamentem a domníváme se, že, eh, se tím, že to můžeme tady řešit na této úrovni. Mohli bychom tady klasifikovat ty problémy jako do tří bloků. Za prvé, složitost pro zadavatele veřejných zakázek, pro orgány zadávající veřejné zakázky. Tady je práce, kterou je možno udělat. Už eh, pan Kaspary předložil některé návrhy aby se zabezpečilo, že prostě to bude zjednodušené, aby tady nebyla tak velká administrativní zátěž pro zadavatelské eh, organizace. Druhá věc, možný dopad, té Rý by eh, mohlo být eh, toto rozhodnutí na naše zejména malé a středně velké podniky. To je legitimní obava ze strany některých členských států a i to je možné diskusí řešit a nalézat řešení. A potom eh, cena toho mechanismu, který, se, který je obsažen v tom původním návrhu komise, a tady byl nástroj k přizpůsobení ceny v době hodnocení. Zda tento mechanismus je efektivní, dostatečný a i tady je třeba vést seriózní diskusi o tom, zda tomu tak je a jakým způsobem eh, můžeme tento nástroj využít tak, aby byl opravdovou pákou. Toto je Tedy krátké schrnutí. Komise pracovala intenzivně pod vedením finského předsednictví a musíme pokračovat na této práci pod chorvatským předsednictvím. A skutečně nastal čas, že bychom měli eh, už vyřešit toto téma a pracujeme na tom. Děkuji vám. Děkuji. A teď dám slovo našemu dlouholetému zpravodaji na tomto problému Danielu Kasparovi. Milý Bente, jak si právě říkal, je relativně nezvyklé, že někdo již během třetího volebního období se stará o ten týž, o stejné téma, o stejnou zprávu. Trochu k historii. V předminulém volební období v lednu 2014 jsme na plénu odhlasovali 85 pozměňovacích návrhů Takže 2014, před minulé volební období, 85 pozměňovací návrhů jsme odhlasovali, aniž bychom ukončili první čtení. Záměrně jsme chtěli být flexibilní vůči ústatním institucím. Rada postupovala standardním způsobem, totiž nedělo se vůbec nic. A pak byla taková zvláštní věc, to asi jsme často nezažili, Nebyl trialog a přesto komise na začátku 2000, roku 2016 předložila přepracovaný návrh, který ten nástroj masivně změnil. My jsme pak v březnu 2018 zde na výboru opět probírali pozměňovací návrhy a protože se na radě stále nic nedělo, tak jsme bohužel to téma museli odložit aktuální debatě se chci věnovat zejména čtyřem aspektům. Jednak ty pochyby, co se týče postupu komise. Za prvé, komise přišla s novým návrhem, totiž že už nechce vylučovat eh, poskytovatele třetích zemích, ale zavést mechanismus přizpůsobování cen. Já říkám, že to vidím velice skepticky, jednak si myslím, že nepotřebujeme takovýto antidumpingový nástroj, potřebujeme možnost vyloučit poskytovatele a hovoříme o situaci, o které v podstatě již, eh, o které jsme již dlouhou dobu s těmi zemi vyjednávali, že jsme chtěli, aby otevřeli své trhy s veřejnými zakázkami, ale nepohlo se to. A naším posledním nástrojem je právě to, ta hrozba, že jsme schopni naše trhy uzavřít a že to uděláme. Takže mně se nelíbí to cenové přizpůsobení 20%. Podle mě je to směšné. A tady se to o tom právě hovořilo, že tam musí být určité úroveň e, komplexnosti. A tady si myslím, že v mnoha oblastech ze strany komise a rady spíš máme určitou úroveň chaosu, to, toho asi chtějí dosáhnout pomocí toho nástroje. Proč se mi těch 20% nelíbí? Dva příklady. V lednu 2018 v Chorvatsku byla zadána zakázka na výstavbu mostu. Bylo to 230 milionů eur a bylo to e, dáno koncertu CEBST, čínský státní koncert. Konkurenti z e, Rakouska to bylo 440 milionů eur a italská, italsko-švédská firma ta nabízela 430 milionů eur a to prostě nebylo konkurenceschopné. Tady tady hovoříme o 350 milionů ve srovnání se 430 miliony eury Tady by nám 20% přizpůsobení vůbec nepomohlo. To je tedy jenom jeden příklad. A ještě jednou opakuji, nejde tady o to, abychom zaváděli antidumpingová opatření. Jde nám o otázku, když my tedy nebudeme mít v Číně lepší přístup na trhy, tak prostě my chceme být z toho zavřít náš trh pro určité poskytovatele. Další příklad. Říjen 2019, Tokholská vráda tady Eh, měla asi tři týdny, dali to čínské skupině a cena byla asi 680 milionů eur, to byla ta první fáze, dvě konkurenční nabídky ze Španělska, to bylo 200 46 milionů eur a 250 milionů eur a český poskytovatel to bylo 150, 165 milionů eur, což zase opět ukazuje, že i kdybychom tady měli cenové přistupení, přizpůsobení ve vyšším procentu, také by to nevedlo k ničemu. Tedy Navzory tomu vlastně ta, ta nabídka vůbec nebyla nějak spochybňována, ale to není náš problém, za to odpovídá vnitřní trh. Ale ty příklady jasně ukazují, že to cenové přizpůsobení vůbec nebude mít žádný pákový efekt, ale v nejlepším případě to bude takové eh, nízký, nízké antidumpingové clo a proto bychom měli přijít s jasnou odpovědí. My jako parlament musíme říct, že chceme mít nástroj, kde bude možnost po dlouhém vyjednávání bez výsledku částečně naše trhy uzavřít. Podle mě bychom je skutečně měli uzavřít a neměli bychom mít tady cestou placeba nějakého přizpůsobování cen. Další důležité obrovské téma je třeba si to ještě nutně prodiskutovat. Já sám ani nevím, jak dál. To je ta mm, otázka pravidel původu. Na radě se momentálně uh, diskutuje o tom, že namísto toho, aby to byly určité státy, to budou individuální poskytovatele, když to je o to, kdo tedy bude předkládat ty důkazy o původu. Mně není zcela jasné, jak takto chceme dospět k výsledku, podstatě, když má je někdo na pohybách, tak by si mohl koupit nějakou firmu a pak by tak si takto vytvořil takovýto důkaz od původu, takže by velice lehko obešel naše evropská pravidla. To by asi k ničemu nebylo, takže bychom si to měli ještě prodiskutovat. Třetí bod. První čtení jako parlament jsme to velice široce podpořili. Chceme, aby tento nástroj, pokud stoupí v platnost, byl skutečně účinný. Potřebujeme tedy pákový efekt prvním člení jsme se shodli na to, že chceme, aby k tomu patřilo nejenom zřízení evropského nástroje, ale aby pak veškeré ta národní instanovení přestala platit tedy, aby ty národní státy nemohly částečně uzavírat své trhy, jak to vstoupí v platnost, ale rada tady se k tomu stavila velice vlažně. Dále je třeba si intenzivně prodiskutovat mezi všemi institucemi, to, jak by měla vypadat ta prahová hodnota, kdy tedy budou spadat nabídky pod tuto úpravu. Na druhé straně máme situaci, že pokud tady máme, chceme do toho zahrnout malé nabídky, tím mám na mysli nabídky několika tisíc eur či málo milionů eur, když to zahrneme, skutečně v těch státech, na které se chceme obrátit, tím něčeho dosáhneme a bude to spojeno s masivní administrativní zátěží. Je to vůbec možné, aby to nějak, například nějaké evropské město takto zvládalo? Já si myslím spíš, že by bylo hodnější mít ten práh vysoký. Například si představte sportovní hala někde u nás v Evropě v nějakém městě, pokud se o to bude ucházet nějaký koncern ze třetí země, asi možná ne, ale když hovoříme o velkých projektech, stavba velkého infrastrukturního projektu, či když nějaké město například chce, e, vypíše například veškerý svůj autobusový systém nebo nové vlaky, tak to už budou objemy zakázek, které si myslím, by byly vhodné pro to, aby Evropská komise mohla mít ten pákový efekt při těch vyjednáváních s těmi ukazeči ze třetích zemí. A Já si tedy přeji, abychom během příštích týdnů neustále měli na mysli, co vlastně chceme dosáhnout pomocí, čeho chceme dosáhnout pomocí tohoto nástroje. Nechceme ochranářsky oddělit náš trh, nechceme zřídit další antidumpingový nástroj. Chceme mít nástroj, který otevře prostor pro Evropské komise, aby mohla více tlačit na třetní státy při jednávání, tak aby oni otevírali své vnitřní trhy pro naše uchazeče a proto bychom si, bychom si měli zvážit, jak můžeme podpořit komisi při dosažení tohoto cíle a dále bychom si měli zvážit, jak bychom pak v těch extrémně málo případech mohli uzavřít naše trhy pro eh, poskytovatele ze třetích států, tak aby to uzavření bylo účinné. A dále je třeba si zvážit, jak eh, tedy zabránit tomu, aby někdo obcházel naše pravidla a dále, jak zajistit to, aby ta zadávající místa spádala skutečně pod ta pravidla, když tady budeme hovořit o objemech zakázek, které jsou relevantní pro mezinárodní trhy s veřejnými zakázkami. Děkuji vám mnohokrát za zájem o tuto tematiku a byl bych vděčný, kdybychom zde na parlamenty, ale také s komisí a dalšími hospodářskými aktéry v Evropě mohli během příštích týdnů toto téma ještě společně probloubit. Předseda, děkuji mnohokrát. A nyní stíno víc pravodalové jako první má Rodríguez Veneiro. Ano, děkuji mnohokrát, děkuji pane předsedo, děkuji komisi, děkuji paní Preto za její slova a děkuji také našemu zpravodaji panu Kasparimu. Já se domnívám, že ještě máme tady velký kus cesty před námi. Jsou tady věci, na které již upozornil zástupkyně komise, s nimiž naprosto souhlasím a domnívám se, že už nastal čas, abychom byli schopni zahájit činnost tohoto nástroje, aby Evropská unie mohla být konkurenceschopnější, aby měla větší kapacitu ovlivňovat globální scénář světa a proto je důležité, aby pravidla hry byla Eh, vyrovnána. A, abychom mě, a když nebudeme uplatňovat nástroje pro mm, ochranu našeho obchodu a jeho ani, no tak nepokročíme dále. A myslím si, že je důležité hovořit teda jak o koncepci, eh, tak o uplatňování tohoto nástroje. Co se týče té poslední reformované koncepce komise toho návrhu, eh, ke kterému se zmiňoval pan Kaspary, nemělo by velký smysl, abychom tady navrhli nástroj, který by byl tak komplikovaně použitelný, eh, abychom potom diskutovali o tom, jak zase usnadnit jeho používání. To by nemělo vůbec smysl. Je třeba hm, prostě navýšit Prahy a eh, poukázat na to, na koho se to bude aplikovat, když podíváme například na malé oblasti a lokální zadavatele. O tom bychom ještě měli hovořovat. Myslím si, že teda eh, nutno zkvalitnit a navýšit ty Prahy. A potom přizpůsobování cenové. Já si myslím, že eh, to nemusí být nezbytně těch 20%, ale že bychom se měli snažit najít účinný nástroj, domnívám se, hovořit o mechanismu, který umožňuje zavření trhu, nebylo by to řešení, eh, protože to by ani neprošlo radou. Myslím si, že bychom měli zvolit inteligentní konstruktivní strategii, která nám umožní co neinteligentnější koncepci tohoto nástroje s jeho dobrým vhodným uplatňováním, s permanentním hodnocením jeho efektivity, eh, s možností jeho revize. No, abychom mohli tedy opravdu už postoupit ku předu. A domnívám se, že rovněž je nesmírně důležité uvědomit si, jakým způsobem se definuje, protože tady ještě to zůstává tak trochu ve stínu toho značení e, eh, původu ten původ, ale myslím si, že máme, že bychom neměli ztrácet čas, abychom se snažili najít rychle toto řešení, ale upozornit na to, že e, vlastně tady to zůstalo paralizované a mm, zarazilo se to na radě. Pan Kaspary znovu mm, se snažil zaktivovat e, tento mechanismus i na radě, hovořil s nejrůznějšími politickými skupinami, ale z důvodů, které již tady zmínil, se to zastavilo zastavilo. Eh, musíme se snažit hledat skutečně ten co nejlepší možný nástroj, ale příští rok pracovat na ještě lepším zadávání mezinárodních zakázek, které umožňují našim, umožní našim podnikům přístup na trhy ve třetích zemích aby se nemusel kvůli tomu zavírat náš trh, protože to by nebyl asi ideální nástroj. Mm, samozřejmě vždycky, když diskutujeme, budeme se snažit nalézt řešení. Děkuji mnohokrát a nyní za Renew pan Schreinemacher. Paní Schreinemacher. Děkuji, pane předsedo a kolegové. Jsem velice ráda, že vedeme dnes tuto debatu, protože já se domnívám, že mezinárodní nástroj na zadávání veřejných zakázek je důležité téma. Já jako liberálka věřím v otevřený systém s určitými pravidly, ale jestliže některé eh, nizozemské firmy nejsou konkurenceschopné na čínském trhu a také prohrávají v oblasti veřejných zakázek se podniky z třetích trhů, tak jako nevím, co odpovědět. A já jsem jsem pro otevřenou ekonomiku a myslím si, že veškerá opatření zaměřená na vzájemnost musí být založena na přísných podmínkách, tak aby se nestaly eh, protekcionismem. Já doufám, že od rady uslyšíme, jaký je stav v oblasti IPI a také, že se dozvíme od komise, jaký návrh předloží v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám, Reinhard Bütikov za zelené. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že toto téma se zdá, že se konečně hýbe ku předu, protože někteří oponenti eh, z minulosti dospěli k názoru, že opravdu naléhavě nějaký nástroj v této oblasti potřebujeme. Chci zopakovat to, co řekla kolegyně z Renew. Z mého hlediska nesmíme dovolit, aby se z toho stala zástěrka protekcionismu. Ale my dnes také lépe chápeme, že ochrana opatření proti monopolistickým praktikám ostatních by neměly být považovány za protekcionismus. My nesmíme eh, to, že vytváříme spravedlivé podmínky, považovat za protekcionismus. To je náš cíl, abychom měli všichni rovné podmínky. My také se musíme zaměřit na účinnost. Jestliže toto chceme udělat na základě faktických postupů, pak eh, musíme nahlížet na věc komplexně. Eh, eh, říci v určitých případech, že určitý uchazeč nemá možnost se účastnit soutěže, není synonymum k uzavření trhu. My musíme být efektivní a nespěšní nesmíme, nesmíme spadnout do pasti protekcionismu. A já tady souhlasím s Danielem Kasparym, že toto by také zahrnovalo možnost vyloučit uchazeče e, z zadávání zasázek. Bez toho budeme chromí. A to je důležité z naší strany a my také chceme, aby byla znovu vyjednána prahová hodnota. Z mého hlediska bychom mohli zvýšit tuto prahovou hodnotu a dále se také musíme zaměřit na to, aby eh, subjekty z třetích zemí nemohly pravidla obcházet a za třetí potřebujeme také spravedlivé řešení pro administrativní zátěž. My nechceme zatěžovat podniky nespravedlivými požadavky, tak abychom je tímto způsobem chránili proti nekalé konkurenci ze zahraničí. To jsou hlavní body, které bychom chtěli zapracovat do, doufejme, konečného návrhu, takže aby se Daniel mohl ukončit svou kariéru tímto velkým vítězstvím. Děkuji. A pro co tedy jste, Rainere? Pan Rovod. Děkuji. Já mám obavy, že toto bude považováno za protekcionistické. Já jsem, nejsem jist, zdali Čína otevře své trhy, jestliže my zavedeme tento nástroj. Já chci tuto otázku položit komisi. Co si o to myslíte? Protože my jsme si vyslechli příklady pana Gaspáriho o zadávání zakázek, kde například přizpůsobení ceny by vůbec nefungovalo. Jak tedy zabezpečíme otevření e, čínského trhu, protože to povede k tomu, že my náš trh uzavřeme a oni svůj neotevřou. Pak bych se také chtěl něco dozvědět o e, hodnocení dopadu. Byl zpracován o hodnocení dopadu v roce 2012 nebo tak takže se chci zeptat, zdali bylo zpracováno ještě další, či bude zpracováno další budoucnosti. A ještě se chci zeptat na transfer technologie, o tom hovořila komise a já bych chtěl lépe pochopit, jak Čína využívá veřejný ne zakázky a jak také toto souvisí s transferem pan Zaniny? Děkuji. Já si myslím, že hlavní problém v tomto prostředí spočívá v tom, jak se e, to bude celé dále vyvíjet. Já si myslím, že je zcela oprávněné, že tady pan Kaspary pochybuje o tom Prahu. Neboť pokud eh, někdo dostane nějakou zakázku za určitou cenu, tak to neznamená, že ta cena je takto navždy stanovena. Velice často dochází k tomu, že ty zakázky jsou pak ještě předmětem přizpůsobování cen, například v důvodu technických výjimek. Když se tady budeme soustředit pouze a výhradně na cenu, tak nedospějeme k výsledku, který si přejeme mít. Bylo by také zajímavé podívat se například i na podíl na trhu a zohlednit ho. Právě například v opravě těch ochranných doložek, tam se to zohledňuje. Například při, v případě oceli. S Tureckem to nefunguje, neboť tam to bylo stanoveno objemově a právě ne jako podíl na trhu. V roce 2017 měli pouze 16% a nyní již mají 33%. Máme tady 33% turecké ocely. To není v pořádku. Takže pozor, pozor na ty Prahy. Ty Prahy ten problém neřeší. A nyní k panu Bytykoferovi. On řekl něco, co bych rád, eh, co bych tady chtěla ráda podpořit. Eh, když budeme chránit trh, tak to znamená, že ho musíme také chránit před těmi, kteří pravidla nedodržují. Je to je naší povinností, abychom takovéto eh, lidi odkazovali do jejich mezí. I když jsme, si třeba nejsme zcela jistí, že nám pak eh, konkurenti jako Čína své trhy otevřou. Ale i tak, i když oni nám své trhy neotevřou, tak by alespoň mm, vlastně bychom my měli Číně, jak si Číně prostě zadržet zadržetý v tom, že prostě ty naše zakázky nebudou dělat čínské firmy, budou to pak dělat naše firmy. Děkuji, další řeči. Děkuji, budu hovořit maďarsky, pane předsedo. Děkuji, děkuji. I z mé strany chci říct eh, panu zpravodaji Danielovi a všem ostatním, že jim Děkuji za jejich velice důležité poznámky. Já jsem tady zástupkyně středně velké země a ráda bych tady nadnesla své obavy v tom smyslu, že musíme být velice opatrní, pokud jde ta, e, o ta procenta, o tu cenovou předážku, kolik tedy k té ceně přirazíme. Měli bychom zabránit skutečnosti, že by tím vlastně ta zakázka se zdražila. Pocházím ze země, kde E, jsou e, zakázky zadávané subjektům z třetích zemí velice důležité. Já chápu, že musí existovat reciprocita, že to musí být vše spravedlivé, ale zároveň se musíme vyhnout situaci, že v zemích, kde není dostatek kapitálu, by pak tyto investice byly dražší. Prosím pana zpravodaje a také všechny, kteří budou předkládat pozměňovací návrhy, aby hleděli na tento aspekt. Nemůže mít naším cílem, že budeme takto uměle zdražovat žovat ty zakázky, anebo že zcela vyloučíme poskytovatele z třetích zemí. Často dochází ke skutečnosti, že soukromá firma je na jedné straně a na druhé straně například existuje nějaká vládní či státní firma z třetích zemí. Jak to můžeme nějak uvést v soulad či vyrovnat? Děkuji. A na závěr pan Scholz. Děkuji, pane Děkuji za velice podrobné představení zprávy. Děkuji jak komisi, tak zpravodaji. On to, myslím, velice detailně popsal a jasně nám ukázal, že pokud něco trvá příliš dlouho, tak to není nutně lepší. A to je pro mě takové to základní vnímání této problematiky. Proč? Rámcové podmínky se mezi tím změnily, máme zcela jinou výchozí situaci, když to srovnáme s těmi prvními postoji komise. A já bych tady nadnesl takové dva aspekty, taková krátká reflexe. Máme tady dohodu o GPE v rámci VTO již nyní. A bohužel USA se tehdy prosadili. A když Čína chtěla se stát členem VT, o, tak oni vlastně na rozdíl od postoje Evropské komise jí tam nedovolí vstoupit. Já nevím, jak to dnes vidí Evropská komise, ale opětově se dostáváme k otázce, jak dospějeme ke společným standardům a kritériím i právě v otázkách zadávání veřejných zakázek. A druhá věc, to bych také rád zmínil. Změnily se rámcové podmínky, nyní hovoříme o ochraně klimatu, o nutnosti oběhové ekonomiky a u nás v naší skupině zcela jasně také hovoříme o nutnosti, aby právě veřejné statky, veřejné zakázky nenutně musely být liberalizovány. Spíše naopak, potřebujeme schopnost veřejného sektoru veřejné zakázky vypisovat tak, aby vlastně sloužily i těm zájmům občanů přímo na místě a aby občané do toho mohli zasahovat. A pro mě z toho vyplývá otázka. Já nevím, jestli je to vhodná cesta, ta změna těch Prahů. Bude to skutečně řešit tyto otázky, oběhovou ekonomiku, totiž to, že chceme využívat veřejné zakázky proto, aby se lépe využívaly malé a střední podniky právě v regionech na místě, aby se lokálně vytvářely pracovní, vytvářela pracovní místa, aby se tímto způsobem mohlo vlastně i tím, jak se zadá veřejná zakázka, chránit veř, životní prostředí. A to je otázka, o které budeme muset ještě dále hovořit. Já bych si přál, aby s ohledem na tento aspekt zcela změněných rámcových podmínek komise to celé přepracovala a předložila nový třetí návrh. Takže Marie, máte čtyři minuty na své připomínky. Já je využiji, tyto čtyři minuty. Nejdříve bych chtěla poděkovat za všechny připomínky. Chci se vyjádřit panu Gasparimu já doufám, že se nejedná o konec eh, vaší kariéry, ale doufám, že te, o to téma dotáhneme do úspěšného konce společně a komise si váží vaší spolupráce, vážíme si také spolupráce se stínovými zpravodaji. Chtěla bych začít jedním velmi důležitým bodem. My nehovoříme o možnosti uzavírání trhu. My neuzavíráme trhy. Maximálně jestliže bychom eh, se rozhodli jít nad, rámce, nad rámec přizpůsobení eh, ceny, tak bychom hovořili o vyloučení určitých uchazečů. My nehovoříme o nehovoříme o uzavírání evropského trhu, hovoříme o vyloučení určit určitých kandidátů a tím pádem bychom eh, získali rovné podmínky pro všechny a nejednalo by se o protekcionistický nástroj. Rada v současné době diskutuje o stejných věcech, o kterých vy jste se zmínili. Rada diskutuje o tom, zdali adaptační cenový mechanismus je dostatečný, či musí dojít k vyloučení určitých uchazečů. Také diskutují o pravidlech původu a také hovoří o zvýšení Prahu a také diskutují o tom, jak zabránit zabránit obcházení pravidel a jak také se bude postupovat spravedlivě pro všechny. Takže já se domnívám, že stejná témata se diskutují eh, v radě i zde v Evropském parlamentu. Já bych se chtěla nyní vyjádřit k jednotlivým otázkám. Pana Varbona. První otázka. Já samozřejmě nevidím do budoucnosti, kdy se ptáte, zda Čína otevře svůj trh. Vy jste se ptal, jestli Čína otevře svůj trh, již my náš zavřeme. My nehovoříme o uzavírání trhu, my hovoříme o vylučování určitých ukazečů. My, jestliže neuděláme nic, pak si nemůžeme představovat, že by snad Čína otevřela svůj trh. A to je velice důležitá věc. My stejně jako v ústatních jednání potřebujeme určité páky pro jednání s našimi obchodními partnery. V současné době nemáme v ruce nic. Naše veřejné zakázky jsou otevřené a také víme, že také čínské eh, subjekty vstupují na naše trhy s veřejnými zakázkami. Vy jste také hovořil o vynuceném eh, transferu technologií. Je to obecně známá věc. V oblasti veřejných zakázek Eh, jsou určité sektory, kde se naše podniky vůbec neoplatní eh, a v jiných eh, sektorech například musí naše podniky uzavírat joint venture s čínskými podniky. A tam často nacházíme také požadavky na sdílení patentů, tak aby se naše, či, naše firmy dostaly na čínský trh. A toto bychom také měli v rámci jednání řešit. A závěrem, pokud se týče nového hodnocení dopadu. Myslíme si, že nové hodnocení eh, dopadu není zapotřebí. My se domníváme, že stejné hodnocení dopadu by bylo vypracováno dnes, jako bylo v minulosti. Potřebujeme menší byrokracii, menší eh, administrativní zátěž a také eh, údaje týkající týkající se protekcionismu již máme, jestliže hovoříme eh, o zpracování dalšího hodnocení dopadu, eh, pak by to znamenalo další prodloužení těchto diskusí. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo a já se také domnívám, že nediskutujeme o tomto bodu za eh, úplně naposledy. Děkuji vám za tuto debatu. Všechny politické skupiny vyjádřily svou vůli ke kompromisu a k nalezení závěru. Já také vám všem děkuji a také děkuji za eh, přání Rainerovi. Děkuji vám a bude se konat technický briefing z DG Trade ke konci ledna, buď to 22. nebo 23. ledna. A já se sejdu eh, s budoucím chorvatským předsednictvím a také se zmíním o tom, že bychom chtěli toto téma dokončit v příštím roce. To je konec bodu 10 a nyní máme bod číslo 11, to je hlasování a před hlasováním budem, otestujeme, ověříme hlasování, zjistíme, zdali fungují všechny hlasovací karty, takže zahajuji testovací hlasování. Test vote is open. Zahajuji hlasování. A končím nyní toto zkušební hlasování. Bylo schváleno, takže všechno funguje dobře. Můžeme tedy zahájit skutečné hlasování. Pozňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 zdrželi se zamítnuto 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 4 pro, proti, zdrželi se zamítno a závěrečné hlasování provedeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno, schváleno jednomyslně. Pan Dekléke žádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl pouze jménem skupiny Renew podle pravidla 55.4 přílohy k této zprávě, přílohy k této zprávě minoritní stanovisko, tak aby toto hlasování nebylo předloženo té globální politice skupiny ID, což je zpravodaj. Takže já prosím tu přílohu této zprávě, to minoritní stanovisko. Děkuji. Fine. It's aligned with our rules. Ano, je to v souladu s naším jednacím řádem. Heidi Hautela, prosím. Děkuji vám. Já bych chtěla říci, že zelení se připojí k tomuto stanovisko, které nyní vyjádřila Renew. A to také udělá GUE NGL. Katlin. Takže všichni mají tuto možnost v souvislosti s jednacím řádem. A nyní přejdeme k bodu 12 a tady máme tři pozňovací návrhy, které jsou stejné, identické, jedna, dva, tři. Pane předsedo, kolegové, krátká eh, vystoupení před hlasování v mé zprávě Hovořím možné dopady toho, Eh, jak by tedy na Šalmonské ostrovy. Zdá se, že podepsali s Čínou několik bilaterálních dohod teď v září a eh, přerušili diplomatické vztahy s Tanvajem. Čínská skupina, skupina China San právě uzavřela dohodu s centrálním ostrovem Šalamunským ostrovem jde o to vytvořit speciální ekonomickou zónu. Exkluzní dohoda otevírá přístup ke všem sektorům, turistika, chemický průmysl, eh, ropný průmysl, eh, rybolov a také plyn. Zdá se, že tedy vlastně se stane už šanomské obstavy součástí ekonomického odvětví Číny. Navzory tomu my tady máme dohodu o partnerství, která právě opět favorizuje Čínu. Vede to také k tomu, že to vlastně škodí Nové Kaledonii, dalším ostrovům a také francouzské Polynézii. To jsou tedy tři země, tři zámořská e, území, které jsou součástí Francie, to znamená, také členy EU. Tato francouzská území jsou takto postiženy dvojí konkurencí sousední země, která má veškeré eh, ty pozitiva čínské podpory a ještě podpory ze strany EU. Já jsem tedy francouzský poslanec a domnívám se, že Evropská unie by měla našim spoluobčanům, kteří žijí v těchto územích, jak si um, vyslovit svou podporu a své uznání. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže přejdeme k hlasování. Pozměňovací návrh 1 až 3. Kdo je pro? Proti se drželi se přijato a elektronické závěrečné hlasování. Hlasování je otevřeno. Je zahájeno, promiňte. Hlasování je ukončeno, takže návrh byl schválen. Děkuji mnohokrát a to ukončuje naše hlasování a hned přejdeme k monitorovacím skupinám. A první monitorovací skupina, která se konala 11. listopadu, byla monitorovací skupina pro Koreu, takže já pozvu naše, naši stálou zpravodajku, aby nám o tom podala krátkou zprávu. Ano, Takže na začátku listopadu Evropská komora SCP eh, vedená panem Dimitrisem Spesilakem navštívila Brusel abychom se snažili vytvořit eh, příznivé prostředí pro průmysl v Koreji a to k tomu dochází pravidelně od roku 2015 o zveřejnění bílého papíru pro Koreji a v tom je obsaženo 180 detailních doporučení pro zástupce průmyslu EU v Koreji. Měli jsme velice plodnou výměnu názorů eh, s delegací ECCK v Koreji na základě Bílého papíru z roku 2018 a doporučení eh, se zvýšila ze 123 na 180. A mm, je tady prostě se jedná o to, že se zhoršila důvěra investorů eh, v Koreji od roku 2018 právě díky těmto zpřesněným doporučením, ale mělo by být zaznamenáno, že Korea, která je jedna ze čtyř strategických partnerů EU, zachovává hospodářský růst 1,8 a Jižní Korea je šestým největším exportérem ve světě takže ta země má skutečně velkou globální ekonomickou relevantnost. Také je zajímavé poznamenat, že Evropská unie zůstává eh, prvním zdrojem prvních eh, přímých investic do Koreji a výměna zboží mezi EU a Koreou se zvýšil podstatně od aplikace dohody o volném obchodu v červenci 2011. DG Trade se také účastnil tohoto setkání a mm, zdůraznilo mm, možná řešení předu, jak zlepšit dále tyto vztahy. Komise uznává mm, Koreu jako dobrý bod pro investice, ale je třeba také poskytnout eh, určité informace pro průmysl. Eh, můžeme říci, že sice dochází k úspěšným investicím, ale komise také zdůraznila, že je třeba vyřešit ještě některé záležitosti ze strany EU. Většina z nich již byla zmíněna v implementační zprávě, kterou schválil parlament v roce 2017 během bývalého mandátu zůstává vyřešit otázku, zda toto půjde pořešit v rámci bilaterálního dialogu s Koreou, a nebo zda tady bude společný zájem EU a Koreji, aby se zahájila modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou. Takže dovolte, abych řekla, že se mi zdá, že oba partneři by měli zisk, kdyby se navýšila viditelnost vždycky v té druhé respektivní zemi, čili EU v Koreji a vice versa. A myslím si, že příští rok u příležitosti výročí strategického partnerství a politické dohody, která byla mm, dosažena v rámci dohody o volném obchodu, by mohlo přispět k pozitivnímu vývoji v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Eh, opravdové partnerství je, obsahuje vždy některé pozitivní prvky a některé prvky, o kterých je třeba ještě diskutovat. Máte nějaké otázky? Není tomu tak dobře, takže přistoupíme k Číně a pan Winkler 16. listopadu byla monitorovací skupina ANO. Děkuji, pane předsedo, bylo to skutečně první zasedání rekonstituování skupiny EU Čína a sešli jsme se se zástupci Evropské komise DG Trade, byla tam Helena König, která je náměstkyn generálního ředitele a také paní Martin Prat, eh, ředitelka eh, a hlavní vyjednavačka. A diskutovali jsme o několika záležitostech v rámci vztahu EU-Čína. Zejména jsme měli tuto smíšenou pracovní skupinu pro reformu VTO, v okamžiku setkání, to bylo na začátku listopadu, tak to největší zpráva dne i týdne byla dohoda o zeměpisných mm, určeních a o zeměpisných názvech, promiňte. A my jsme diskutovali e, toto také v Mezinárodním výboru o ochraně zeměpisných označení, ale také o tom, že se chrání i čínská zeměpisná označení. A potom jsme měli určitý briefing ze strany Evropské komise týkající se nejnovějších zpráv eh, dohody o investicích a samozřejmě tady nejnovější zprávou je, že sice nemáme tolik novinek, v, co se, protože vyjednávání po pokračují v poměrně obtížné situaci, byť jsou tedy na čínské straně velké ambice, ale jsou tady určité potíže v politickém ohledu, ale zdá se, že na politické úrovni by mohlo být možné, aby rok 2020 byl rok, kdy bude završena ta dohoda o investicích s čínskými partnery, ale samozřejmě je třeba respektovat realitu, která zdá se zatím tedy tuto politickou ambici nepodporuje. Ani tato očekávání nenaplňuje. V rámci diskusí v monitorovací skupině na tom setkání bylo zjevné, že obchodování s partnerem s Čínou bude zůstane velkou záležitostí i v rámci vyjednávání v Mezinárodním výboru, i v rámci SVČ, i na Evropské komise Měli jsme také slyšení na našem výboru s naším novým komisařem pro obchod Hoganem, který také velice ocenil, že toto bude pravděpodobně jedno z těch velkých, byť komplikovaných témat. Samozřejmě já jsem podal zprávu o vaší zprávě monitorovací skupině paní Königová. Také jsme se dotkli otázek obchodních válek a Eh, celkové globální ceny mezi USA a Čínou a co by bylo nejlepším, nejmoudřejším postojem Evropské unie v tomto ohledu. Naše příští zasedání se bude konat, pane předsedo a kolegové, v prosinci za několik dnů a my jsme pozvali čínského velvyslance na zasedání této monitorovací skupiny, protože na tom druhém zasedání skupiny chceme, abychom si vyslechli samozřejmě také názory našich čínských partnerů na to, o čem jsme mluvili na tom prvním setkání. Ano, to je jak velký slon místnosti, že? Toto téma. Máte nějaké otázky, ne? Takže pan Zahradil k Větnamu. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný, protože máme Větnam i později na pořadu jednání. Sešli jsme se jako obnovená monitorovací skupina poprvé 20. listopadu. Zasedání bylo dobře navštívené. Bylo nás tam 8 poslanců a několik desítek jiných účastníků, poradců, asistentů a dalších. Také tam byla paní Königová i u nás a diskutovali jsme o nejnovějším vývoji ve Větnamu, zejména s ohledem na změnu prac, kodex, pra, zákonníku práce a také jsme hovořili o humanitárních záležitostech a hovořili jsme o rybolovu, o obchodních bariérách, o dialogu s nevládními organizacemi, o situaci v občanské společnosti ve Větnamu a tak dále. A protože to bylo ve stejný den, kdy Větnam přijal obnovený zákonník práce, eh, Měli jsme i úplně první výměnu názoru k této záležitosti specificky a budeme samozřejmě pokračovat a budeme se k tomu i, se k tomu vrátíme i za několik minut, pane předsedo. Ano, máte k tomu nějaké otázky, není tomu tak. A teď ASEAN, Heidi, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Monitorovací skupina ASEANu se konala 21. listopadu a soustředili jsme se specificky na Kambodžu vzhledem k současnému dočasnému eh, stažení eh, prefer- tarifních preferencí. Měli jsme tam také paní Helenu Königovou, náměstku ředitele z DG Trend, která nás informovala o aktuální situaci. Také tam byl pan Pampolony, který je ředitelem pro azijskou a pacifickou oblast v SVČ. Ehm, proces stažení z těchto preferencí pro Kambodžu byl zahájen v únoru 2018 a důvodem bylo možné ehm, upírání mm, práv a mm, potírání občanské společnosti a odboru. Evropská komise zpracovala zprávu o této situaci a odpověď z Kambodže se očekává 12. prosince. Komise poté dospěje k rozhodnutím, jakým způsobem zareaguje na základě během těchto osob. A potom bude mít Evropský parlament a rada dva měsíce čas eh, k tomu rozhodování. Bude to každopádně akt přenesené pravomoci. Mě, eh, mě jsme, mm, slyšeli jsme, že dojde eh, k hodnocení ochrany situace s občanskými právy v Kambodži a studii dopadu. Jsou tady jistě i jiné oblasti v regionu eh, týkající se toho režimu eh, preferencí, ale eh, a to se týká Myanmaru a Bangladeše, kde došlo k posílení platformy toho, že je třeba respektovat úmluvy evropské. V tomto ohledu děkuji mnohokrát. A eh, samozřejmě na našem pořadu jednání je diskuze o situaci v Kambodži bezprostředně po tomto bodu. Eh, máme tady ještě něco jiného k monitorovacím aktivitám nemáme, takže pojďme přejít rovnou k dalšímu bodu pořadu jednání. A to je skutečně aktuální stav postupu dočasného stažení eh, tarifních preferencí zahájeno v únoru a vzhledem k našim pravidlům máme rok na diskuse a hodnocení situace. A komise eh, je mezi námi a my víme, že toto bude řešeno pomocí aktu v přenešené pravomoci. Takže teď jsme v této situaci a naše slavná známá Helena Königová je s námi, která se účastnila zasedání monitorovacích skupin a také paní Pampelony, eh, která je řídící ředitelkou. Takže šest minut, Heleno. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci, já budu stručná, protože de facto se nacházíme vlastně uprostřed eh, jednání. Jenom bych velice rychle zopakovala, kde jsme začali. Samozřejmě respektování lidských práv a pracovních práv je zcela základním kamenem našich zahraničních politik a unilaterální prevence v systému GSP samozřejmě jdou v souladu s touto povinností. A jak už se zmínil předřečníci, zahájili jsme postup o e, dočasném přerušení v únoru 2018 a celý tento postup bude pokračovat jeden rok, byla zcela, bylo stejn, zcela zjevné, že akce kambočské vlády eh, porušovaly eh, úmluvy týkající se nařízení GSP, zejména eh, co se týče ochrany sociálních a lidských práv a také úmluvu 87 týkající se práva Eh, organizovat se v rámci Mezinárodní organizace práce, mm, eh, stejně tak jako další umluvy. No, a sice Mezinárodní dohody o hospodářských a sociálních právech. A při zahájení tohoto postupu o dočasném pozastavení komise získávala všechny dostupné informace, soustředila se samozřejmě na dostupných na, na zprávách monitorovacích grémí z OSN a občanské společnosti. 12. listopadu komise předala naši zprávu eh, závěrů mm, kambočské vládě, kde, kde je pokrytý vývoj až do 31. října tohoto roku na základě monitorování a hodnocení, které probíhalo během toho postupu stažení. <coughs> Bylo zdůrazněno, že kambočská vláda byla kooperativní, co se týkalo výměny informací a že se snažila zareagovat na určité záležitosti, které byly v rámci tohoto procesu mm, vyzdviženy. Ale zatím nedošlo k žádnému rozhodnutí také jsme vyzvali Kambodžany, aby zareagovali na naši zprávu o našich nálezech a závěrech. Mají podle nařízení měsíc od doby předání, to znamená do 12. prosince tohoto roku. A to je právě ten důvod, proč se nacházíme v takovém jako mezistavu. A zároveň komise analyzuje hospodářský dopad potenciálního stažení eh, těchto preferencí protože co se týče částečného nebo úplného stažení, eh, by eh, bylo třeba zohodnit sociální a ekonomický dopad. Potenciální stažení by mělo být proporcionální k tomu, Eh, co chceme dosáhnout v rámci eh, respektování evropských hodnot. Je třeba také eh, zmínit nástroje, které jsou určeny pro zranitelné ekonomiky, pro země, které se nacházejí, pro tedy rozvojové země v sektoru obchodu. A stejně ale jak už tady zaznělo, je to v souladu s potřebou respektovat ty základní zásady. To, co jsme viděli v minulém roce v Kambodži, je, že eh, Oni velice dobře využívali příslušné preference. Více než 90 kambodžského exportu eh, běželo právě pod těmito preferencemi. Kambodžský vývoz dosáhl 1,4 miliardy v roce 2018, což je více než dvojnásobek od roku 2013 což zjevně dokazuje efekty našeho nástroje 12. února. Komise a kolegium komisaří rozhodnou o tom, zda dojde tedy ke stažení těchto obchodních preferencí či nikoliv a zda dojde k úplnému či částečnému stažení. E, v případě doporučení stažení to bude zakotveno v aktu přenesené pravomoci a když nedojde ke stažení, tak to bude, také, to bude v rámci implementačního aktu. Evropský parlament byl zapojen do celého procesu a samozřejmě bude zapojen i e, do schvalování aktu v přenesené pravomoci a do eventuálního stažení, tak jak Evropský parlament, tak členské státy budou mít možnost eh, účastnit se eh, tohoto aktu v rámci přenesené pravomoci eh, v tom vzorci 2 plus 2 měsíce. A v tom případě by tento příslušný akt vstoupil v platnost 12. srpna 2020. Jenom abych to uzavřela. Jsme prostě uprostřed očekávání koment komentářů a příspěvků kambočské vlády na mm, naši vypracovanou zprávu a očekáváme tady kambočskou reakci, ale myslím si, že to úplně nejdůležitější je, že bychom si přáli, aby Kambodža dodržovala odpovědnosti vyplývající z umluvy. Rádi bychom, by tam došlo k pohybu, stále ještě tato možnost existuje protože zcela zjevně stahování preferencí mm, je úplně to poslední možné opatření. Nejraději bychom tomu zabránili. Je to nástroj v rámci rozvojové pomoci, ale jak už tady zaznělo i dříve, eh, odpo, je to také odpovědnost eh, dodržovat to, co je předepsáno v implementaci příslušné úmluvy. Takže si myslím, že to by tak bylo všechno. Děkuji vám, výborně. Paní Pampelony, chcete něco dodat? Ano, vážený pane předsedo, vážení poslanci, já bych vás chtěla seznámit s politickou situací v našich stazích s Kambodží. Bohužel, nedošlo k velkým změnám od eh, února tohoto roku, kdy došlo k zahání EBA postupu. My máme velké eh, obavy a také námitky že celá Kambodža je pod eh, kontrolou eh, národní vlády a také celé této strany, která vyhrala volby. Kambodža je víceméně zemí jedné strany, není tam parlamentní opozice a není tam žádný prostor pro opozici. Poslední mu vývoji došlo 10. listopadu, kdy líde opozice byl propuštěn z domácího vězení, ale jeho případ ještě není uzavřen a nadále či, čelí trestnímu stíhání ani nemůže cestovat do zahraničí a nesmí se zapojovat do žádných politických aktivit. Včera jsme se z tisku dozvěděli, že soud rozhodl, že dojde k soudnímu jednání, bude tedy se konat soudní jednání, ale nevíme, kde to bude. Je jasné, že to, že nedochází k žádnému pokroku, tak to také vede k tomu, že nejsou plněny určité e, úmluvy OSN. To se týká například politických práv, politické účasti a také práva na schromažďování a na politický názor. E, je tady řada oblastí, se kterými, ke kterým máme výhrady a my také eh, tady se obracíme na nejvyšší orgány, také je žádáme, aby otevřeli politický prostor a aby také vytvořili eh, věrohodnou demokratickou opozici. A v této souvislosti bychom tak také chtěli, aby Kem Soka byl propuštěn, aby mohl také dále sehrávat politickou úlohu v politickém životě. Chceme, aby byly z novu také uplatněna práva a získali práva oponenti systému. Také chceme, aby e, byl schválen zákon o odborech, o nevládních organizacích a e, ještě dalších politických právech a obecně očekáváme obnovu demokracie na místní a centrální úrovni. To je e, situace, ve které se nalézáme. Pane předsedo, chtěla bych zopakovat, že naším konečným cílem je, aby eh, eh, eh, Kambodža dále prosperovala a také byla tam respektována lidská práva, proto je, protože toto je předpoklad prosperity. Děkuji vám, než dám slovo zpravodaji, tak já bych chtěl mezi námi uvítat pana velvyslance Kambodže, pana Písata. Srdečně vás vítám mezi námi. Heidi Hautala má dvě minuty jako zpravodajka. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také komisi a vnější službě za informace Mám několik otázek. Zdá se, že politická a občanská práva jsou jedním důležitým tématem a potom dalším důležitým tématem jsou také pracovní práva, tak jak se to týká také e, Mezinárodní organizace práce. Pak tady máme ještě další problémy a to jsou to, to jsou eh, otázky týkající se pozemků. Já bych také chtěla položit širší otázku komisi. Zdá se, že tady je určitý rozpor v, mezi prosazováním v rámci EBA, toto plně podporuji, ale je tady určitá zdrženlivost ze staré komise, tak aby se zapracovaly otázky lidských a pracovních práv do naší dohody. Může nám komise říci, co v této otázce udělat, tak aby nedocházelo k rozporu. A nyní stínový zpravodajové, každý, dostanou, každý dostane dvě minuty, pan Kelly za EPP. Děkuji. Kambodža je rozvojová země, se kterou těsně spolupracujeme a já jsem také členem delegace ASEAN a jsem velice rád, že naše spolupráce pokročuje, Náš vzájemný obchod byl v minulém roce 7 miliard a také je velice důležité, aby se rozvíjela pracovní práva a to je také důležité v souvislosti s výrobou například textilu. Je také důležité, abychom měli určitá standardy v oblasti lidských práv, pracovních práv a také v ekologické sféře. Kambožá zde čelí velkým problémům, které je třeba řešit eh, musí mít také odbory právo na stávku a také se tady musí řešit otázka zabírání pozemků. A také se tady musí řešit otázka lidských práv a jednotlivých menšin. Jedná se o komplexní otázku. Musíme uh, si vzpomenout na to, že je tady, jsou to především ženy, které pracují v textilním průmyslu a zde dochází také k porušování jejich lidských práv. My nechceme také, aby však eh, tyto pracovnice přišly o práci. My musíme tedy spěchat pomalu a jestliže dojde k ukončení preferencí, pak bychom měli postupovat nejdříve postupně. A nyní Katlin za SD. Petra přijde později a my jsme diskutovali v monitorovací skupině a také pracovní skupině. Je to velice důležité, ale velice citlivé téma. Vy jste o tom již paní Königová hovořila, e, neboť situace v Kambodži se zhoršuje v oblasti lidských práv a také pracovních práv, odborových práv a tak dále. A pak je tady otázka, jak se k tomu postavit. Moje politická skupina jak o tom hovořil již pan Kelly. Nás také zajímá, jaký hospodářský dopad to bude mít na tuto zemi a také na pracovníky v této země, především na ženy. A na druhé straně, jestliže chcete zlepšit situaci, e, pracovníků, tak potřebujete politická a odborová práva. A to je náš názor. A druhý bod a já jsem nováčkem v tomto výboru a já jsem slyšela, že nový komisař bude těsně spolupracovat s parlamentem a bude otevřený a Nyní máme před sebou první téma a my nemáme přístup k dokumentům a také ke zprávě o nálezech. Je důležité, abychom mohli dělat svou práci, abychom také měli přístup ke zprávě. O to já tedy žádám. Jestliže to bude možné, tak například na uzavřeném zasedání, ale my potřebujeme přístup k dokumentům, tak abychom znali stanovisko komise v této oblasti, v tomto tématu. Děkuji vám. A nyní další. Děkuji vám za tento přehled. Moji kolegové jsou znepokojeni situací v oblasti lidských práv a také eh, oblasti eh, politických stran v Kambodži. A Preferenční systém také vedl k velké zaměstnanosti především mezi ženami. Mě by zajímalo, do jaké míry by e, stažení EBA e, e, vedlo také, k jakému dopadu by to vedlo na pracovníky, především na ženy. Hovoří se také o tom, že komise zpracovala ekonomickou analýzu, takže bychom se s ní chtěli seznámit. Také se tady hovořilo o částečném přerušení poskyt poskytování preferencí mě by zajímalo, co by to tedy znamenalo pro Kambodžu v přístupu na evropské trhy. Pane předsedo, děkuji. Chápeme tuto záležitost a domnívám se, stručně řečeno, že e, jsme si zajedno v postoji komise. E, Domníváme se, že je to skutečně velice jasně vysvětleno, odůvodněno a prostě to bereme na vědomí. Děkuji mnohokrát a za Gue Manuel, ne, Helmut Scholz, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Zlepšení Myslím si, že je třeba snažit se zabránit dalšímu stažení těch preferencí po deseti letech implementace. Kambodža zůstává eh, jednou z, nejví, z nejhorších zemí, co se týče respektování pracovních práv a práv dělníků. Je to skutečně velký problém a toto se týká efektivity GSP a e, dodržování mezinárodních úmluv na ochranu pracovních práv. Nedovné, nedávný vývoj, ke kterému došlo jako podmíněné propuštění opozičního lídra nebo změna v zákonníku práce, by mohla být použita jako určité zamaskování problémů, ale nedošlo k žádným skutečným hlubokým změnám. A Domnívám se, že řada kolegů by mohla se mnou souhlasit v tom, že Evropská unie by neměla akceptovat eh, pouze malá přizpůsobení. Máme příliš mnoho zkušeností s tím, že takové postupy nejdou správným směrem. Problém lidských práv a pracovních práv se netýká problematiky posledních let, je to systémová, systematická záležitost tam. A abych ještě dodal, když se podíváte na ty kteří jsou příjemci. To nejsou pouze kambodžané, kambodžské podniky. Eh, takže je třeba, aby došlo k věrohodnému chování, ale proto musí komise udělat zdůvodnění zcela jasných faktů, aby tady byla prokázána koherentnost mezi doporučeními v dokumentu a také dodržování obchodu v rámci dodržování lidských a pracovních práv. Děkuji mnohokrát, paní Mobák. Uh, Zaznělo tady, že stažení preferencí by byl ten úplně poslední byla ta úplně poslední možnost, ale je třeba skutečně se zabývat pracovními právy. Na druhé straně důsledky pozastavení obchodních preferencí by byly skutečně vážné, závažné a dotklo by se to také zranitelných skupin ve společnosti. Já jsem si jistá, že kambočská vláda si to velice dobře uvědomuje jaké kroky podnikla kambožská vláda pro zlepšení situace a co ještě hodla udělat pro to, aby zvrátila rozhodnutí komise. Děkuji, pan Winkler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo my eh, jsme v jeho východní Asii stále, protože naším příštím tématem je Větnam. Já nechci tedy opakovat argumenty našeho stínového zpravodaje Johna Kellyho, naprosto s tím souhlasím, ale chtěl jsem jenom upozornit na to, že to se týká především dovedností komise, které budou testovány v příštím období vyjednávání eh, a v rámci rozhodování, ke kterému je třeba dospět. Domnívám se, že by to měl být takový vyvážený akt protože chceme dosáhnout opravdových výsledků a cokoliv komise rozhodne, a cokoliv rozhodnou evropské instituce a parlament eh, cílem bude pomoci k dosažení výsledků v Kambodži. My chceme změnit věci tam, chceme se starat o lidská práva, zlepšit situaci s lidskými práci, právě chceme vidět zlepšování pracovních podmínek, eh, chceme vidět, že eh, vláda reaguje na řadu těchto záležitostí, ale jaké bude tedy, jak by mělo vypadat to rozhodnutí, abychom tohoto cíle dosáhli? Je to o nástrojích, je to o tom, abychom tam byli prezentně, abychom měli také pákový efekt prostřednictvím naší obchodní politiky. Děkuji a já bych měl dvě otázky, co se týče situace. Zdá se mi být zjevné, že dočasné stažení bylo nezbytné. Pane Bože, je to prostě jenom reflexe. Jaká reakce by mohla být? Možná, když si uvědomím, zhruba 30% obchodu jsou textilie, také kola, potraviny. E, reflektuje komise, e, jakých produktů by se toto dočasné stažení, pozastavení mělo týkat a za druhé, eh, jak tuto situaci překonat eh, v krátké době, protože změna legislativy to bude hrozně dlouho trvat a tak dále. Možná efektivnější a rychlejší by bylo ustavit nějakou kolektivní dohodu podle, mého, podle toho, co v jenom 5% mají podniků má kolektivní dohody v Kambodži a většina z nich je H&M, ti mají globální kolektivní dohody, ale eh, všechny ostatní nemají kolektivní dohody a podmínky nejsou v souladu eh, Mezinárodní organizace práce. Mohlo by být tedy určitým řešením přinutit nebo snažit se vyvíjet tlak na vládu a kambodžské podniky, aby eh, vypracovali aby došlo ke kolektivním dohodám na podnicích, aby se ta situace poměrně rychle mohla změnit? Eh, Helena. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za tyto otázky. Pozemková práva eh, jsou pokryta. Je to jedna z oblastí, kde tady došlo k určitému vývoji během let. <clears throat> Vláda se snažila vyřešit eh, řadu sporů, které ještě se řeší ale stále je tady prostor pro to mít transparentnější proces na tom, jakým způsobem k tomu dochází, ale je to tady oblast, kde jsme alespoň určitý pokrok viděli během doby monitorování. Co se týká toho rozporu mezi EBA a FTA, čili mezi těmi dvěma druhy dohod, já s tím tak zcela nesouhlasím, protože v současné době Eh, řešíme pod FDA eh, situaci s Koreou, to znamená dohodu o, obcho- o volném obchodu. Hmm, tady jsou aktivní implementační dohody pro řadu zemí, nejenom pro Latinskou Ameriku. Nejsem si teda jistá tím, že tady je skutečně tak veliký rozpor, vůbec ne ale myslím si, že se budeme spíše soustředit na implementaci během řešení těchto otázek. E, máme tady mm, poměrně přísnou kapitolu o trvale udržitelných cílech, ale to není spor. E, to je prostě o formě spolupráce a o sledování toho, k jakému pokroku dochází přímo v terénu. Já tedy nevidím tady nějak velký rozpor. Ekonomick, hodnocení ekonomického dopadu. Je to velice komplexní záležitost, protože se samozřejmě musíme dívat na to, jak vypadá export EU eh, v různých produktech a jak se zmínil pan předseda, 79 eh, je textil. Musíme se dívat na různé továrny, jak udělat tedy vytvořit tedy vyváženou zprávu. V současné době se snažím vidět, dojde-li k rozhodnutí o stažení nebo částečném stažení, jaký dopad to bude mít na dělníky, no a především na ženy. A Eh, zejména v oděvním průmyslu a v potravinářském průmyslu. To znamená, že to bude mít hospodářský dopad a hospodářský dopad znamená, že obchod přináší peníze zemi a bude to mít dopad nejenom tedy na dělníky, ale mohou z toho mít eh, užitek i další, protože obchodování přináší příjem a zase podporu dalších aktivit tím pádem. a eh, z platu dělníka se podporuje čtyři, pět členů rodiny, někde více a to bude samozřejmě dopad především tady na pracující ženy. Ale jak už jsem řekla, nacházíme se tedy uprostřed toho hodnocení. A když diskutujeme ty sociohospodářské dopady, mm, chci zareagovat na otázku pana předsedy, jakých typů produktů se to týká. Dokonce v případě částečného stažení se zdá, že nebudeme stahovat celý textilní sektor, ale budeme se soustředit spíše na úroveň jednotlivých produktů. To je také hodnocení, které nás ještě čeká. To je třeba udělat, abychom viděli, jaký specifický dopad to bude mít v tom, kterém konkrétním odvětví. A jak už jsem se o tom zmínila, je jenom několik sektorů, o kterých hovoříme, několik odvětví, eh, což je oděvní průmysl, eh, pak máme takové obuvnictví, potom máme kola, kde máme poměrně velký objem exportu a to tež se týká cestování, máme tady také cukr. Je to poměrně omezené odvětví s produkty a je třeba to jaksi si eh, separovat na jednotlivé ty části podle produktů a dívat se na to specificky. Já chápu obavy parlamentu, ale zároveň v, teď se nacházíme i v právním procesu, což je důležité. A jak už na to poslanci upozornili, ano, důvěra, důvěrnost je klíčovou záležitostí. Na druhé straně Evropský parlament a členské státy musí mít nezbytné informace, aby mohly sehrát svou roli v celém tomto procesu. V současné době si díváme na možnosti, jakým způsobem zabezpečit eh, důvěrnost, ale zároveň zabezpečit, aby parlament dostal nezbytné dokumenty a myslím si, že tady budeme potřebovat trošku víc diskuze o tom, jakým způsobem eh, vyřešit ten problém důvěry důvěrnosti s parlamentem a samozřejmě stále ještě čekáme na reakci kambočské vlády, eh, než budeme moci se podělit o informace týkající se dalšího kroku celého procesu. Odbory. To je jedna z oblastí, kde jsme viděli určitý pokrok na kambodžské straně. Stále ještě tady jsou určité větší obavy, zejména co se jedná o obvinování odborů z trestných činů. Došlo také k zavražďování zástupců odborového hnutí. Pak je tady obava z implementací revizí eh, práva odborového i když důležitým aspektem je uvědomit si, že Mezinárodní organizace práce se tady velice aktivně angažuje v Kambodži a my se snažíme propojit se tedy s jejich aktivitami, abychom nezdvojovali celý postup a nenarušovali jejich práci, ale chápu, že dialog s vládou se o něco zlepšil a doufáme, že i nadále dojde k pokroku i v oblasti dodržování těch odborářských práv. A zároveň jsem také odpověděla na to otázku kolektivního vyjednávání nebo dosahování eh, kolektivních dohod. To, eh, tady musíme spolupracovat s týmem eh, Mezinárodní organizace práce. A myslím si, že to bylo zhruba tak všechno. Děkuji. Máte nějaké doplnění, madam Pampeloni? Jenom jsem chtěla potvrdit, co Elena právě řekla. Chtěla jsem znovu potvrdit, že naším cílem v tomto procesu je zabezpečit, že dojde ke zlepšení situace v Kambodži k situaci s demokracií a základními právy, což je pro nás určitý způsob zaručení zachování míru a stability pro tuto zemi. A každý, eh, celé obyvatelstvo bude mít užitek z toho, zlepší se proces a bude-li postupovat tak, jak doufáme, v rámci dialogu i v rámci běžných bilaterálních diskusí, které se vedou na nejvyšší úrovni, například na úrovni ministerského předsedy. A tady existuje skutečně otevřená možnost dialogu a e, myslím si, že to odžádáme je schůdné bude-li existovat politická vůle a proběhne-li tento dialog, jak doufáme, jsme přesvědčeni o tom, že naše žádosti, které jsou zakotvené v naší zprávě, budou moci být včas implementovány než dojde k ukončení s práce. My skutečně doufáme, že toto bude znamenat zároveň i povzbuzení odsud od parlamentu směrem ke kambožské vládě, že dojde k hmatatelnému pokroku v nejbližších dnech. Bude to jedině dobré. Děkuji mnohokrát. Je tady nějaká jiná politická skupina, která by chtěla něco říci? Um, thank you, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat za veškeré připomínky týkající se EBA. Já také velmi děkuji paní König a já paní Polaš eh, za briefingy a také za předložené zprávy. Kambodža bude eh, reagovat do 12. promise a my se zaměříme na nedostatky, které jsou ve zprávě zmíněny dnes. Chci se vyjádřit k politické účasti, která je také zmíněna ve zprávě. Jedná se samozřejmě o pomalý proces. Případ pana Skancoka, o kterém jste byli informováni, a také již padlo rozhodnutí soudu 10. listopadu a také rozhodnutí zní, že pán Tancoka může svobodně cestovat v rámci Kambodže a, o, a také v budoucnosti po ukončení procesu bude moci cestovat do zahraničí. V současné době musí být k dispozici soudu. 2 prosince, tedy včera, bylo rozhodnuto o konání soudního řízení, ale zatím neznáme přesné datum konání soudního řízení, ale toto datum se brzy dozvíme. Pan Koncaka nadále musí být k dispozici soudu a konečné propuštění je posléze v rukou krále. A to je tedy případ pana Skancuky a nyní aktualizace týkající se nevládních organizací a politických organizací, takže v této oblasti nyní hodláme také pokročit vpřed. my provádíme konzultace mezi vládou a občanskou společností tak, abychom zlepšili účast občanské společnosti. A pokud se týče odboru, e, zákonník práce je důležitá věc bylo rozhodnuto, že tento zákon bude předložen parlamentu a parlament se tímto návrhem zákona bude zabývat a to je to, o čem jsem vás chtěl informovat. A pokud se týče pozemkových záležitostí, od, my zde také došlo k určitému vývoji. Dvě provincie již tento problém vyřešili. ale v některých provinciích ještě problémy máme a dochází k soudním přím mezi občany a společnostmi. A vláda to také hodlá řešit. My jsme se zavázali, že tuto situaci zlepšíme. A pokud se týče politických a lidských práv, tak i zde se tím hodláme zabývat. Máme tuto povinnost, eh, která byla formulována v minulém roce a my postupujeme krok po kroku. Samozřejmě to všechno chvilku trvá, takže my postupujeme krok po kroku, tak abychom zlepšili prostor pro občanskou a civilní společnost. Děkuji vám, pane velvyslanče. Vy Víte, pane velvyslanče, že Evropskému parlamentu velice leží lidská práva i politická práva na srdci, takže my se k situaci v Kambodži ještě v lednu a v únoru vrátíme. A jak již jste slyšel, tak evropské instituce zde mají, jsou toho přesvědčení, že musíme tuto situaci vyřešit. A nyní přecházíme k bodu číslo 15. V posledním legislativním období jsme pracovali společně s panem Winklerem skvělou legislativu, která se nazývá nařízení o nerostech z oblasti konfliktu a my nyní připravujeme implementaci toho tohoto nařízení, které má vstoupit v platnost v roce 2021 přestože toto nařízení zatím ještě není v platnosti, tak má dopady na situaci v Demokratické republice Kongo, kde využívání eh, těchto nerostů vede také k financování občanské války, ale toto se, tato situace se nyní zlepšila a my musíme musíme schválit ehm, legislativu v Evropské unii a pan Kanado nás nyní seznámí s implementačním procesem. On je výkonným ředitelem eh, v přístupu k trhům. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Eh, já chci poděkovat eh, také parlamentu za spolupráci. My jsme schválili nařízení o nerostech z oblastí konfliktu, což je velký krok. A e, toto nařízení bylo schváleno v roce 2017 a my nyní se snažíme aplikovat toto nařízení od 1.1.2021. Pro kolegy, kteří nebyli členem minulého parlamentu, chci říci, že toto nařízení je velice důležité, protože stanoví eh, eh, zákonně závazné povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu a také dalších rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem. A tato, toto nařízení bylo podepsáno a právě proto se náležitá péče vlastně šíří po celém dodavatelském řetězci. Cílem nařízení je ukončit krveprolití kvůli především těmto nerostům, které jsem zmínil jde o to, že ruku v ruce se, že s těžbou těchto nerostů e, dochází také ke zneužívání práv. Jsou tady ekonomické subjekty, kterých se toto nařízení přímo dotýká, ale toto nařízení platí a bude platit i globálně. Je to nařízení, které je úplně e, celosvětově nové. K, první klíčovým prvkem je to, že je tady systém náležité péče OECD, který je zakotven v nařízení a také popisuje eh, plány řízení a také zakotvuje především transparentnost. Jsou to audity třetích stran a také se zpracovávají audity e, náležité péče. A nyní přijde ta méně zajímavá část, kde se nalézáme. My děláme navéhavou, ale velice pomalou práci. My tak také eh, dáváme do ruky importérům určitý návod, jak postupovat v konfliktních oblastech již od roku 2018. Také eh, importéři musí kontrolovat, zdali tady je schoda s nařízením. A potom tady máme ještě aktiv přenesené pravomoci, které formulují kontrolu formulují kontrolu náležité péče eh, a toto bylo aktualizováno v lednu 2019 a nyní již máme režimy uznávání, protože toto potom také eh, zlehčuje život malým a středním podnikům. A my hodláme celou tematiku také zaměřit na eh, tavení a rafinace a subjekty činné v této oblasti. Máme také seznam konfliktních oblastí a zde dostáváme Eh, externí expertízu a my doufáme, že na počátku 2021 budeme mít komplexní seznam eh, eh, ohrožených a oblastí a oblastí ozbrojených konfliktů. My Nyní doufáme, že také získáme údaje od členských států ke konci tohoto roku. Vy jste také po nás žádali doprovodná opatření. My jsme také schválili i opatření, která mohou pomáhat malým a středním podnikům. My jsme eh, zahájili projekt, který vzdělává malé a střední podniky, jak se eh, postavit k náležité péči v dodavatelském řeči, eh, řetězci. To eh, byl zpracován manuál ve všech úředních jazycích a nyní také připravujeme online platformu. Bude to transparentní platforma, která pomůže jednotlivým podnikům downstream také ukázat, jak e, e, o náležitou péči e, poskytují. Takže to bude velice důležitý nástroj. Dále také 20 milionů euro hodláme na tento projekt poskytnout, tak abychom pomohli Eh, podnikům přímo v jednotlivých regionech a také podnikům v EU, tak aby dobře mohli tohoto nařízení využívat. Co my si myslíme, my zatím nevíme, jak nařízení bude eh, fungovat. Zatím nefunguje, ale již eh, sázíme jednotlivá semínka a začíná se to trošku projevovat. Chci začít tím, že jsme měli stovky žádosti e, o informace od podniků v rámci EU, takže je tady opravdu velký zájem. Ale skutečně, skutečně se velmi snažíme, máme, jde nám o to, abychom měli skutečně široký dopad a nyní máme celou řadu partnerů, Často jsou to partneři, kteří to předávají i dále. Byli jsme například v Jižní Africe a hovořili jsme s největší děl, hornickou konferencí v Jižní Africe. Navštívili jsme také Hongkong, Čínu, to je velice důležité. Tam jsme hovořili s různými aktéry, objasňovali jsme jim problematiku, projevili obrovský zájem a také jsme navštívili země střední a východní Afriky. Opět tam provádíme osvětové kampaně u důlních podniků. Myslím si, že, mnoho, že budeme mnoho záděští o řádnou péči. Skutečně zájem tady je. z se snaží to implementovat také v rámci pokymu OECD. Ovšem všímáme si věci jedné a totiž toho, že je to velice zdlouhavá záležitost, pokud Chceme postupovat přesně v souladu s předpisy a chceme zajistit efektivnost. Ochrana údajů mm, v rámci těch platform transparentnosti je právě zdlouhavý proces, ale musíme toho dosáhnout, neboť ochrana údajů je základní právo, je to také jedna ze základních hodnot EU. Naše, náš úkol je relativně dlouhý, dlouhodobý, rovněž velice nutný a důležitý. My tady vlastně schnujeme data od jednotlivých členských států a vypracováváme ty pravé hodnoty. Říkám, proces je to zdlouhavý, ale je třeba, že jsme si na to vyhradili čas, neboť to může zajistit úspěch nařízení. Já si myslím, že se nacházíme na dobré cestě, ale před námi ještě řada práce. A proto potřebujeme také vaši podporu, informace z vaší strany, tak, abychom mohli skutečně prosadit ta nová pravidla obchodu. Děkuji vám, předseda. Já si vzpomínám na ty rozpravy, na ta dodatečná opatření, například překládání informací Eh, od OECD do úředních jazyků. Nebylo to jednoduché, ale osvědčilo se to. Pan Winkler, děkuji. Já bych chtěl nejdříve poděkovat komisi za veškeré informace, které nám dnes poskytla a za obrovskou práci, kterou odvedla. To, co jste řekli, myslím, ukazuje, že jsme skutečně na tomto poli již něčeho dosáhli, něco jsme vykonali, ale je důležité, abychom i nadále se tomu věnovali a podporovali naše malé a střední podniky. Nerosty a kovy nejsou vždy zpracovávány stejnými podniky, ale ty podniky jsou důležité. Často jsou to právě malé a střední podniky. Děkuji komisi za to, že nám popřála sluchu, Vzpomeňte si na ty intenzivní debaty, které jsme zde v parlamentu vedli o těchto tématech. Již bylo tedy prokázáno, že dochází k tomu, že se myšlení mění, jak v Evropské unii, a v Evropské unii je velice, a samozřejmě také u našich partnerských zemí, to je důležité. A rovněž je samozřejmě zásadní implementace. Například Demokratická republika Kongo, na tu jsme se obrátili, ale toto nařízení se neomezuje pouze na jeden region či jednu jednotlivou zemi. Na závěr bych rád poukázal na OECD. Někteří kolegové již v minulém volebním období toto téma mm, nespracovali zcela důkladně, zaměřili se pouze na některé nerosty a kovy v rámci spolupráce s OECD a u mnoha kovů OECD již spolupracovala s dotčenými stranami a e, e, vypracovala mechanismy pro řádnou péči. Proto se to tedy to nařízení zatím věnuje těmto čtyřem látkám, a v budoucnu bychom to rádi eh, rozšířili na další. Je to tedy zatím cín, tam tam wolfram a rudě zlata. Jak, eh, mám takovou otázku, jak se k tomu staví členské státy? Jsou spíše zdrženlivé, nebo se snaží, nebo vidíte nějaké pozitivní známky hm, toho například eh, snahy zřizovat odpovědející orgány a samozřejmě také zajišťovat ochranu údajů. Děkuji, Manuel. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně, jak právě připomněl pan Winkler, to byla obrovská debata v rámci minulého mandátu parlamentu, připomínám, protože pán z komise tak dělal takový trochu přehled, tak já bych se také vrátil do minulosti. My v parlamentu jsme navrhovali právní ustanovení, které bylo mnohem ambicioznější na to je třeba upozornit. Samozřejmě to máme tady cín, tantal, wolfram, jejich rudy a zlata. Takže to jsou zejména takové ty věci důležité pro naše notebooky a lednice. Ale tehdy, v roce 88, jsme měli, když jsme podíváme na ten celý řetězec dodavatelský, tak my jsme e, řekli, že celý ten řetězec by měl být předmětem řádné péče. Takže to jsou eh, ty, například i ty mechanismy dobrovolné autocertifikace, což nebylo příliš ambiciozní, protože to bylo dobrovolné. Takže navzdory tomu tedy komise vybízí, aby eh, podniky se takto chovaly. Je to obrovská problematika. Proč tam není například kobalt? To je také důležitý pro výboru mobilních telefonů. A připomínám, že některé neziskovky nás kritikovali, že jsme právě byli málo ambiciozní v tom nařízení a tyto neziskovky navrhují, aby se na za samém začátku kontrolovali ty podniky, zejména ty, kteří vytváří, vyrábí počítače a smartfony. Ještě připomínám, ještě to nebylo rozhodnuto. Některé země, zejména američané, tehdy měly legislativu, která už byla mnohem tvrdší než ta naše a také trochu efektivnější. Tedy momentálně tady máme nařízení, které je zajímavé, protože parlament eh, se velice zmobilizoval v té věci, ale bohužel nezachází příliš daleko. Nemám, tady se hovoří o té řádné péči, jako kdyby to bylo perfektní, ale momentálně tomu tak není. Děkuji, Jude. Děkuji mnohokrát. Was, was clearly a key piece of the jigsaw. Konfliktní milény, ano. Já si myslím, že jsme se tady velice snažili a sestavili jsme takový puzzle, pomocí kterého se snažíme obchodní politiku přesměrovat a nově nasměrovat směrem k skutečně odpovědné obchodní politice. Jak to ale implementovat v různých oblastech? Nadnesla bych všeobecnou otázku. Některé ty E, kousky, ty kamenky, ty mozaiky, které se týkají řádné péče, je například to nařízení o dřevu. Tehdy, když jsme měli slyšení e, designovaného komisaře, to byl Didier Reinders, ten dostal jasnou otázku, která se týkala horizontálního rámce právě Eh, takovéto horizontálního zákona pro řádnou péči, který by platil v EU. Jak to vidíte vy? Vy jste vlastně v té přední linii. Vy vytváříte řádnou péči pro konfliktní minerály. Jak bychom mohli nějakou, mít nějaký obsáhlý název pro tu řádnou péči v celé EU a není konkrétně ke konkrétním minerálům. Vyjednávání byla velice tvrdá. Částečně to probíhalo velice silně, intenzivně. Byly to intenzivní debaty. Důležitý úspěch je, že jsme dosáhli toho, že u mm, kovů to bude povinné. Emanuel o tom již hovořil. Stále přetrvávají slabé stránky, zejména co se týká těch zpracovatelských podniků v EU, kteří tedy přebírají a zpracovávají surovinu. Jak to tam vypadá s výkonem a možnými sankcemi? Eh, zvažovali jste při realizaci také to, jakým způsobem chcete upravit možné trestně právní postihy, tak aby ta závazná povinnost mohla být skutečně také dodrž- vymáhána tedy její dodržování a pokud by dodržována nebyla, tak aby to mělo důsledky. Nikola? Děkuji. Já bych chtěla poděkovat komisi za veškeré dnešní informace. Emanuele připomenul, že to byla skutečně obrovská, epická bitva. Velice dlouho jsme se věnovali různým otázkám a všechny byly velmi sporné. Dnešní informace, myslím, slouží ku prospěchu věci. Během posledních let jsem, jsem se zabýval právně důlní problematikou, což je důležité také pro můj volební okrsek. A já jsem nazbíral velice eh, rozdílné reakce. Některé velké průmyslové podniky to přijaly velice pozitivně a některé další si z konfliktních minerálů udělali svou značku a mají z toho komerční úspěch. Takže si myslím, že to je úspěch minulého obecního období. Byla to důležitá informace pro veřejnost, že nás zajímá původ surovin že se tomu věnujeme a podařilo se nám také, eh, jak si to celé veřejnosti vysvětlit. Nyní si musíme klást další otázky. Nejdříve máme tedy výrobce a pak potřebujeme také pozorného spotřebitele, který hledí na to, jakým způsobem vyrábí podniky své produkty a bude od nich požadovat, aby zohlednili i veškeré aspekty, i tedy tu náležitou péči. To je důležité. Zejména tady se také stále hovoří o malých a středních podnicích, protože oni čelí obzvláštním potížím po zavedení takovýchto pravidel. Je třeba, abychom zajistili, aby i ty podniky dále v tom dodavatelském a zpracovatelském řetězci nebyly vystaveny nějakým zbytečným, nějaké zbytečné administrativní zátěži. Je tedy důležité aby její produkty neobsahovaly konfliktní minerály, ale není možné, aby to celé spadlo do nějakého čistě administrativního postupu. Proto je důležité, aby eh, i spotřebitel měl dostatek informací, abychom ho jaksi osvětlili, aby sám spotřebitel vlastně nutil eh, výrobce, aby takováto pravidla dodržoval. Děkuji. Hm, předseda, děkuji. Děkuji komisi za veškerá vysvětlení o tom, jak se má nyní přistoupit k implementaci. Eh, mám několik otázek k tomu, co jsme právě vyslechli. Eh, transparentní databáze, to je velmi zajímavé. Eh, také se mi líbí myšlenka, že i ty další firmy v tom dodavatelském řetězci by měly být, jít příkladem v rámci realizace a pokud to takto neučiní, tak by to mělo škodit jejich podnikání. Jak chcete zajistit, aby měli přiměřené a uživatelsky přívětivé uživatelské informace té databázy, abychom tam nemuseli se pročítat nějakými stovkami stran eh, důkazů o původu. Taky jste hovořili o tom, že je třeba vždy zohlednit i ochranu údajů. Mohli byste to dále vysvětlit, co přesně chápete v této souvislosti pod pojmem ochrana údajů. Jde tam o obchodní tajemství, v jakém vztahu je to k závazkům či k povinnosti os, jak si být transparentní vůči, vůči veřejnosti a dále vymáhání a výkon. Je pravda, že Německo již připravuje sankce či nějaké pokuty v rámci svého vlastního implementačního plánu. Jak to vypadá se sankcemi v těch jednotlivých národních plánech členských států? Včera finské předsednictví uspořádalo celodenní konferenci, která byla velice úspěšná a týkala se právě odpovědného podnikání a obchodování. Na této konferenci požadovali různé informace opětovně obsáhlou povinnost náležité péče. Například v odvětví kaká se přišlo s takovýmto prohlášením a zazněly hlasy, že si přejí organizace povinnou náležitou péči. Musíme tedy brát konfliktní minerály velice vážně. Mohly by být jakýmsi první, jakousi první vlaštovkou možného pozdějšího horizontálního přístupu. Kolegové a kolegyně položili celou řadu různých otázek, například do jaké míry by to bylo možné rozšířit i na další typy kovů. Připomínám, že včera jsem hovořil s zástupcem podniku, který hovořil o úspěšných partnerstvích právě v oblasti implementace těchto, eh, těchto pravidel. Mohla by komise tuto tematiku rozvést, si něco bližšího o partnerstvích a jak je možné jich využívat k dosažení našeho cíle? Celkově si myslím, že ten nástroj je dobrý, že slouží našemu záměru a mohl by být skutečným průlomem. Nyní musíme skutečně být odhodlaní a zvažovat nějakou všeobecnou povinnost náležité péče. Helmut Scholz, děkuji pane předsedo, já si myslím, že tady bylo řečeno v podstatě již úplně všechno o minulosti mm, tohoto předpisu. Zpravodaj parlament tady, myslím, odvedli velice dobrou práci. Hovořili jsme o dalším detailnějším proskoumání, když jsme hovořili o té celkové otázce, tak jsme zohlednili ty podniky, které jsou na začátku toho dodavatelského řetězce a později v té eh, v další, pozdější fázi dodavatelského řetězce, ale jak tam nyní zapojit spotřebitele? To celé má začít fungovat až v roce 2021. Co to znamená pro možná další, možnou další přípravu dalších opatření, tak abychom mohli zahrnout celý řetězec tvorby hodnot. Stále hovoříme o tom, že by možná vhodné to rozšířit na dodatečné kovy a minerály, ale musíme především zajistit, abychom vlastně obsáhli celý ten hodnotový řetězec. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, je to velice důležitý nástroj. Mám dvě otázky. Za prvé, dětská práce. Máte pocit, že se to zlepšilo? od eh, té doby, co zařízení vstoupilo v platnost a jaké jsou viditelné výsledky, jaké byly očekávány výsledky, co bylo skutečně implementováno v rámci nařízení. A druhá otázka, to je specifičtější, věnují se zlatu, protože tady je skutečně problém s vysledovatelností, že zlato můžete také eh, různým způsobem eh, tavit. A já se tedy ptám, jak se stavíte k tomuto problému, jak to tady vidíte, tu problematiku. Děkuji. A nyní pan Kanádo na čtyři minuty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu zpravodaji. Pokaždé, když o tom hovoříme na komisi, hm, je to něco, co říkáme my. A tady zazněla celá řada otázek týkajících se členských států a jak tam záležitosti probíhají přístup prostě členských států. Za prvé, my všichni teď máme ty kontaktní body příslušných orgánů členských států. To byl taky požadavek. A to je krok, který byl zrealizován. A navíc eh, došlo k velice intenzivní práci, filtrování statistik, abychom zabezpečili, že můžeme naplnit ty Prahy, eh, které stanoví nařízení. K tomu také dochází a dochází k velice živé diskusi co se týče eh, porušování těch pravidel. Jak víte, to je v kompetenci členských států eh, řešit eh, tato porušení pravidel. My jsme mm, zabudovali možnost sankcí, ale zároveň také takzvané penalty, penalties, což nejsou sankce. About these issues. So, um, in the expert group that we... A v expertní skupině, kterou máme, a kam mohou docházet i poslanci Evropského parlamentu. Pokračuje, ukazuje se. Hodně se tady prostě hovoří taky okolo toho, ale můj osobní pocit, že tady máme členské státy, které mají větší zájem, které se více zaměřují na toto téma kteří zřejmě tady budou takový rozhodní v tom procesu a ty další se zřejmě přidají i v rámci řešení těchto případů porušování. Také tady zazněla připomínek, co podle vás bylo jaksi necháno stranou. My jsme velice se snažili zohlednit veškeré záležitosti a snažili jsme se dívat skutečně na všechno, když jsme dělali první revizi. Ale teď, když se podíváme na všechny ty záležitosti, eh, musíme si říct, ano, tato práva musíme zabezpečit. Je to příliš významné na to, aby to nefungovalo. Tady nemůžeme selhat. Eh, dejte nám ten čas, je tady celá řada politických imperativů, nezbytnosti abychom na tom pracovali. Dovolte, abych za vámi přišel s podloženými argumenty, co jak jsme v minulosti dělali. A rád bych také dal příklad, protože mm, paní Morel hovořil o tom, zda k tomu opravdu dojde mm, v těch downstreamových eh, společnostech. Ale v, na, máme tady diskus s šesti největšími producenty, kteří proda, vyrábějí čipy do počítačů. Jsou součástí posuzování této otázky i v oblasti naléhavé péče. Čili my se na to díváme. A to je právě ta síla tohoto nařízení. Někdy, když je člověk jaksi když předpisuje, když je perspektivní, tak vám to pomůže. Ale je třeba eh, také tomu mm, dát atraktivní stránku pro ty ostatní. Eh, tak pak tady zazněl velice důležitý bod eh, ze strany pana Danty týkající se komor, komerční nebo obchodní hodnoty due diligence, čili náležité péči. Já naprosto s tím souhlasím. Due diligence má také komerční implikace a může to být postranní efekt dobrý eh, toho, že se věci budou dít, realizovat. A potom tady obecnější otázka týkající se toho, za tady máme horizontální due diligence. Vy, ty víte, že DG Just právě eh, si vyžádali zprávu a mm, eh, dostanou ji koncem roku a jak víte, oni pracují na možnosti horizontálního přístupu, eh, o čemž se velice intenzivně diskutuje. Můj Nový komisař, pan Hogan, vám již řekl, že jsme začali dobře, máme dobrý začátek, ale musíme pokryt mnohem více v této oblasti náležité péče. A musíme jít tedy po této cestě s vámi. A závěrem bych rád řekl, že my nemáme specifické údaje týkající se práce dětí, ale je jasné, že práce dětí se, to, se velice týká také zneužívání eh, dětí k práci v těchto oblastech konfliktu. Mm, my jsme pevně přesvědčeni o tom, že dojde k signifikantnímu dopadu i na tyto oblasti, ale eh, samozřejmě to musíme sledovat. A budeme se s vámi o ty informace dělit. Dali jste mi pět minut? velice rád samozřejmě odpovím i bilaterálně na všechny vaše otázky. Moc si vážíme této možnosti a příležitosti být s vámi v dialogu, vyslechnout si vaše názory na to, čeho jsme dosáhli my, toho, co máme před sebou teď a také, jakým způsobem můžeme dosáhnout i zlepšení v této oblasti. Děkuji mnohokrát jsme omezení v čase. Teď tady máme na čtyři body jenom tři čtvrtě hodiny. Promiňte, ale těch pět minut by mohlo obsahovat také odpovědi na mé otázky. Já se moc omlouvám. Já jsem se dívala na pana předsedu, že mám být stručný a pak na vás, já jsem si vybral předsedu, to, byl, teda, to byla špatná volba, takže to se omlouvám. Toto jsou hloupé zvláštnosti, to se netýká důvěrnosti těch dovozových údajů. Jedná se o transparentní platformu, která se <coughs> zabývá tím downstreamem čili tam nejsou tak komerčně citlivé informace, ale tady se jedná o to, kdo, protože my se mm, o to dělíme s členskými státy, kdo má eh, práva sdílet mm, eh, tyto údaje a to je prostě ten běžný takový chaos, ale o to my se budeme starat, to se nebojte, to vyřešíme. Děkuji mnohokrát. Tím jsme ukončili bod 15 a okamžitě přistupujeme k bodu 16 a 17. A připomínám vám, že máme také bod 18 a 19, který máme ještě projednat před obědovou přestávkou. 16 eh, a 17 se týká <coughs> dohody o volném obchodu eh, s Větnamem a 18 a 19 jsou investiční dohody. Takže já tady vítám zástupce komory větnamsko-evropské, samozřejmě tady vítám také pana velvyslance z Větnamu. A bezprostředně dávám slovo panu Zahradělovi, abychom diskutovali o těch 214 pozměňovacích návrzích. Uh, eh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že nepotřebuji čtyři minuty, bude velice stručný, také nemáme moc času. Měli jsme minulý týden ve Štrasburku schůzku stínových zpravodajů, rozhodli jsme se, že posleme dopis za Intu Eh, větnamským úřadům a také komisi. Týká se to cestovní mapy, což znamená tedy důvěryhodnou informaci toho plánu po přijetí zejména reformy trestního zákonníka. My jsme tedy my tady, tady respektive reforma zákonního práce a já zítra ráno předložím první návrh po té, co jsme tedy včera a dnes měli naší výměnu názorů. 214 pozměňovacích návrhů, to je příliš mnoho, milí kolegové. Já jsem vytvořil 25 kompromisů pro naši diskusy a pro další vyjednávání uvidíme, jak se nám podaří je Ten, o tedy jsme diskutovali již minulý týden během naší první schůzky. Další schůzku máme ještě naplánovanou v prosinci. Mně jde o to, abych vytvořil jisté klastry, abych tedy vytvořil takové několik bloků možných kompromisů. Některé pozměňovací návrhy jsou velice podobné, například lidskoprávní situace, pracovně právní situace, ochrana životního prostředí a změna klimatu. Bylo by tedy žádoucí, aby abychom takovéto pozměňovací návrhy mohli sloučit a kdyby se, a aby se tedy stínoví zpravodavé byli schopni dohodnout na kompromisech. To bych byl velice potěšen, pak bychom mohli předložit velice jasný text, který potom bychom mohli předložit i na plénu jménem výboru INTA. Toť z mé strany vše a ještě se k tomu vrátím, až budeme hovořit o bodu 17, to je ta dohoda o ochraně investic. Děkuji stínový zpravodajové, každý na dvě minuty, prosím. Ale nenutně, pan Winkler. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tento velmi za vaši velice otevřenou a čestnou způsobu předsedání. Já se dívám na hodiny, sleduji to. Děkuji také panu zpravodaji a celému týmu za odvedenou práci. Bylo to skutečně velice mnoho práce. Mm, proběhla celá řada jednání, diskusí. Pane předsedo, vy jste již řekl, že zde máme větnamského velvyslance a také zástupce větnamského Evropské obchodní komory. Děkuji tedy všem, kteří se také podíleli na naší cesty výboru INTA do Hanoje. To bylo velice přínosné, mohli jsme si vyslechnout celou řadu různých názorů a byl to důležitý krok v naší konsensuální debatě zde v parlamentu. Dále vracím se k tomu, co řekl pan zpravodaj. Přeji si vytvořit bloky kompromisů tím, že bude seskupovat pozměňovací návrhy, které byly předloženy. A já, jakožto zástupce EPP, EP bych se k němu i hned rád připojil. Myslím si, že to je dobrý nápad, dobrý projekt jménem EPP. Bychom také navrhli takovéto klastry, neboť nejdříve se musíme podívat na hospodářské výhody a efektivní implementaci, která se s tím pojí. To je také část pozměňovacích návrhů, které jsme předložili i my. Někteří členové EPP, kteří jsou přítomni zde v sále, sami předložili takovéto pozměňovací návrhy. Druhý klaster. Není to tedy žádná klasifikace, ale tady by šlo o udržitelnost, udržitelný rozvoj, lidská práva, pracovní práva, politiku klimatu a veškeré dopady, kterých, které si, kterých si přejeme dosáhnout vedle těch hospodářských cílů kterých doufám dosáhneme tím, že se otevře větnamská společnost. A ten třetí klastr, velice důležitý, geopolitické dopady, geopolitická role EU celém regionu, ne pouze v, e, ve Větnamu, ale celkově obecně v jeho východní Asii a veškeré ty výzvy, které se s tím pojí. To by byly e, to by bylo takové možné směřování našich pozměňovacích návrhů. Jsme například, jsme samozřejmě otevřeni veškeré diskusy, kompromisy jsou jistě velice důležité jak říkám, my jsme otevření, jsme ochotní jít cestou do kompromisu. Jde nám o to, abychom měli dobrou zprávu o této dohodě. Děkuji SAD, děkuji. Během posledních diskusí na Intě došlo k dobrému pokroku, zejména mám na mysli konsensus, kterého jsme dosáhli v rámci toho dopisu, který jsme zaslali jednak komisi a jednak větnamské vládě. Přejeme si závaznou cestovní mapu pro EU a Větnam i v oblasti pracovních práv, se kterými se samozřejmě pojí i lidská práva obecně. Tady potrhuji, že ty tři body, které nám tam chybí v té cestovní mapě, by do ní měly být zahrnuty. Potřebujeme mít absolutní jistotu, co se týče časového harmonogramu ratifikace umluvy MOP 87 a 105. Slyšeli jsme jisté zvěsti, respektive jsme již viděli, že takováto ratifikace již byla odsunutá. Momentální rámec časový, který existuje, pravděpodobně tedy dodržen nebude. Vítáme reformu pracovního práva, ale mnoho důležitých detailů musí být ještě prodiskutováno. Například svoboda združování a její implementace, registrace a správní postupy. Je důležité, aby toto vše skutečně fungovalo i v praxi. A další elementy. Eh, omezování svobody združování ve Větnamu či některé elementy trestního práva. I toto musí být přizpůsobeno ratifikaci umluvy 87 a 105 a je třeba, aby Větnam toto vše ještě přizpůsobil mezinárodním umluvám o občanských právech. Ještě bych se ráda vrátila celkově k lidskoprávní situaci v zemi. Je tam relativně dobrý vývoj, eh, cesta naší delegace byla, myslím, vynikající, obdrželi jsme mnoho velmi detailních informací, ale Bohužel eh, jsme pozorovali i jistý negativní vývoj během posledních týdnů. Tady bych ráda připomněla zadržení Fanči Donga, který je vedoucí nezávislých novinářů, Združení nezávislých novinářů, 21. listopadu byl zadržen, což bylo vlastně přesně den poté, co byl schválen nový zákonník práce. Svoboda slova a projevu je, myslím, z naší strany jednoznačná podmínka a musíme do ledna dbát na to, aby v této věci došlo k pokroku. Je důležité, aby větnamské úřady mohly předložit v lednu pozitivní signály v této věci a ne negativní. Děkuji Karinka z Prozariňu, děkuji mnohokrát. Já bych chtěla využít této příležitosti a chtěla bych říci, že si vážíme eh, tohoto návrhu na volnou obchodní dohodu, protože my se domníváme, že obchod je důležitý pro občany i pro podniky. Obchod je dobrá věc a my se velice zaměřujeme na problémy v tomto výboru, ale musíme si připomenout, řeknou, že tato dohoda či toto téma je fantastické. A my opravdu chceme, aby tato obchodní dohoda se stala skutečností, protože EU je bezpečným pří stavem pro hodnoty. A my chceme zvednout eh, také situaci a zlepšit situaci v oblasti práv, například v oblasti eh, schromažďování, vyjadřování, eh, v oblasti svobody politických názorů a také v oblasti pracovních práv a například také v oblasti odstranění trestu smrti. E, to je pro nás velice důležité. Když jsme diskutovali o této dohodě, tak jsme věděli, že obchodní dohoda nevyřeší e, všechno, ale není to pouze e, příležitost si potřást rukou s obchodními partnery, ale také diskutovat o budoucích příležitostech. A nyní vedeme intenzivní diskuse v parlamentu, ale myslím si, že eh, ano či ne k této dohodě není v rukou tohoto parlamentu, ale je to v rukou v větnamské vlády či parlamentu, tak aby nám ukázali určité malé kroky, že vy že jsou správné a že také e, například e, práva budou respektována a já také doufám v co nejlepší rozvoj v následujících měsících. Děkuji vám a nyní Saskia Brickmont. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji za jeho návrhy. Myslím si, že před námi ještě trochu práce tady na výboře um, této věci. Připojí se ke kolegům v tom, že si také myslím, že včerejší slyšení bylo skutečně velmi zajímavé. Měli jsme velice zajímavou výměnu názorů. Ovšem stále ještě jsou určité problémy a otázky, které přetrvávají. Nedostali jsme na všechny otázky dostatečné konkrétní odpovědi včera. Jeden z hlavních problémů je podle mě koherence legis- větnamské legislativy, zejména co se týče zákonníku práce ano, oni přijali tu reformu pracovního práva, ale, a říkal to tady zástupce MOP, ještě je tady vlastně ta perioda, to období asi měsíce, ještě to tedy neimplementovali vše, veškerá ta nová ustanovení a zároveň hlavně je tady problém té kompatibility té noho, toho nového pracovního práva s trestním zákonníkem, který zreformován nebyl. To znamená, že zákonní práce není nyní úplně v souladu s trestním zákonníkem a samozřejmě to není v souladu s umluvy MOP. Prostě ten zreformovaný nový zákonník práce a umluvy MOP eh, samotné nebudou z to zajistit veškerá práva pracovníků. A pak je tady samozřejmě i ta geopolitická stránka, to je v pořádku. Obchodní dohody by měly reflektovat naše hodnoty a proto se připojí ke kolegům a říkám, že situace politických věsňů, na to jsme nedostali dostatečně pozitivní odpověď. Není také zajištěna svoboda stružování a e, Není tady reforma trestního zákonníku a dokud nebude, pro nás bude obtížné podpořit takovouto dohodu. Já tedy doufám, že ty věci pozitivně pokročí, že e, tady dáme určitou lhůtu, během které oni na tom budou pracovat nebo my i s Větnamem na to budeme pracovat, aby se pokročilo správným směrem. Ale poslední věc, od začátku naší práce eh, nám říkají, že je tady významný pozitivní vývoj v oblasti dětské práce. Včera ta odpověď byla stejná, ale mě to nestačí. Mně nestačí to, že tady máme to, to prohlášení, že tady je signifikantní zlepšení. Já chci čísla, fakta a čekám na to, že mi tedy MOEP a Větnam takovéto konkrétní čísla v oblasti dětské práce poskytnou. A teprve pak budu schopná se k tomu vyjádřit celkově. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní. Děkuji, Emanuel. Děkuji, pane předsedo. Víte, že GUE je velice otevřená kompromisům. Problém spočívá v tom, že hledání kompromisu, a to je pravda, ano, během poslední schůze stínových zpravodajů jsme to jasně ukázali. Hledání kompromisu ovšem tady by nemělo jít naš, ke škodě našich přesvědčení. A já, pokud bych tady dal podporu takovéto dohodě, tak samozřejmě souhlasím, že to vždy má geopolitický dosah. Potřebujeme strategická partnerství v regionu, s tím souhlasí. Ale nelíbí se mi to, co já tady vlastně posléchám už od začátku, zejména od liberálů, kteří říkají, že vlastně volný obchod je vždy sám o sobě dobrý. To není pravda. Je v tom prostě rozdíl. Může to být i katastrofa pro nějaký region, i pro ty pracovníky. Může to být i katastrofa pro malé střední podniky podniky. A co se týče této konkrétní dohody, já si myslím, že tady skutečně riziko, že to nebude dobré, že to povede k delokalizaci. Již nyní máme velký obchodní deficit EU s Větnamem. A jak vypadají předpověď komise, že se ta situace ještě zhorší, ten deficit? A to je třeba eh, to vnímat jako důležitou otázku, protože jaký dopad to bude mít na evropské podniky, evropské pracovníky. A druhá věc, se kterou s vámi nesouhlasím. A já asi nebudu muset podepsat to, co se týče udržitelného rozvoje, tam není vůbec nic závazného. Ano, je tam něco, co se týče, není, nic, nic, co by podpořilo reálnou aplikaci dohody z Paříže. A další věc, už je taková trochu filozofická debata. Zpráva je řekl, že to není lidská právní dohoda, že to je obchodní dohoda. To je pravda. A na druhou stranu, a pan komisař také o tom hovoří, my jsme tady proto, abychom dělali diplomaci hodnot. S tím souhlasím, jenomže ten, tato dohoda je jasným příkladem toho, že už od začátku vyjednávání zjišťujeme, že vlastně lidskoprávní situace ve Větnamu se zhoršila a ta není ani konstantní, ona se nám zhoršuje. A já chci mít partnerství s Větnamem, jsem přítel Větnamu, ale pokud tady oni neudělali vůbec nic pro to, aby osvobodili politické vězně, nepřišli s represemi pracovníků, stále zakazují odborářům, aby manifestovali, tak to je velký problém a musíme se tím zabývat všichni, všichni evropští poslanci i všichni občani EU a oni na nás hledí, sledují naše práci. A já bych chtěla, aby jsme tady měli podmínku v rámci eh, postoupe nebo dalších vývojů v ohledu do, této dohody, že tady právě dojde k nějakým pozitivním signálům v oblasti lidských práv něco pozitivního, že z toho vyplyne pro občany Větnamu a pro větnamské pracující. A takže já to, pro mě je to takto zásadní. Děkuji, děkuji. Pan Bopper. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pro tuto dohodu a sice z důvodu ekonomických výhod jak pro občany EU, tak i pro občany Větnamu. V minulých desetiletích jsme viděli, že některé velké ekonomiky jako Čína, eh, Indie i Větnam, i USA nás překonávají. My musíme posílit naši konkurenceschopnost a také musíme více spolupracovat s ostatními zeměmi. Proto se jedná o důležitou dohodu a větnamský trh roste, střední třída roste a jedná se o velký potenciál pro evropské podniky, pokud budou eh, obchodovat s Větnamem. Eh, když navštívila delegace INTA Větnam, tak jsme se sešli s mnoha zástupci vlády, parlamentu, občanské společnosti, MOP a se všemi, se kterými jsme se sešli s určitými výjimkami samozřejmě, tak ti byli pro podpis této dohody. Takže my se domníváme, že tato dohoda přinese prospěch oběma stranám. Existují tady určité potíže, o kterých jsme hovořili, ale je to zásada, zdali máme opravdu vstoupit do jiných zemí, spojit se s nimi a pomoci jim k prosperitě, anebo se od nich máme izolovat. Já se domnívám, že jestliže s nimi budeme spolupracovat, pak se celá situace zlepší. Helena? Ještě je tady další přihláška o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k Jirgenovi a k Dulovi. Chci také zdůraznit, že se nalezáme v hluboké filozofické debatě. Jsou tady dva různé přístupy. My se shodneme na tom, že jsme pro obchod, ale jde nám také o to, zdali chceme obchodovat pouze se zeměmi, které mají stejné vysoké standardy jako v Evropě, anebo zdali hodláme akceptovat i další skutečnost. Ale my se domníváme, že kvůli prosperitě eh, druhých občanů i našich občanů jsme ochotni obchodovat. Není to žádná přístupová dohoda, asociační dohoda, ale týká se to obchodu. Když budeme obchodovat a navážíme eh, bližší vztahy, pak můžeme také přejít k tomu, že budou přejímány naše standardy. Jsou samozřejmě určité problémy v oblasti lidských práv a také s určitými organizacemi. To všechno je pravda. Ale My eh, tady musíme zvážit především eh, situaci, když eh, izolujeme tuto zemi, pak to k ničemu nepovede. Myslíme si, že je lepší povzbudit Větnam, aby se vydali na cestu reform. A já si myslím, že na tuto filozofickou diskuzi je třeba odpovědět ano. Děkuji vám, děkuji vám za vaše připomínky, několik malých reakcí a chci začít s nekoherentností mezi zákonníkem práce a trestním zákonníkem. Má trest za, zákoník práce má vstoupit v platnost za rok a my budeme tento vývoj a také prováděcí legislativu pečlivě sledovat. A nyní zdali se lidská práva zlepšují co, či zhoršují. A e, lidská práva je třeba chápat různými způsoby. Eh, my jsme například v oblasti pracovní viděli velký pokrok, to například řekl také zástupce MOP. Také MOP velice těsně s Větnamem spolupracuje a tato spolupráce bude dále posílena v formou této dohody. Dětská práce, ano, my stále čekáme na novou zprávu, která bude zveřejněna příští rok a já už jsem minule řekla, že vidíme zásadní snížení dětské práce a existuje tady také akční plán větnamské vlády v této oblasti. Takže bez pochybně se vývoj ubírá správným směrem. Pokud se týče provádění jako takového my se zaměříme na provádění a implementaci v rámci nové komise a připravujeme ještě další dohody. My také připravujeme eh, spolu s Větnamem eh, také kapitolu týkající se implementace, protože chceme, aby implementace eh, byla zahájena okomenčena. Eh, komise je přesvědčena o tom, jestliže se vydáme na cestu spolupráce s Větnamem, protože pak budeme mít také formalizovanější vztahy s Větnamem v rámci dohody a veškerá naše práce se ubírá právě tímto směrem. A nyní ještě paní Šaunc. Chci ještě reagovat na předřečníky. My vyžadujeme perfekcionismus od větnamské strany a perfekcionismu se ještě velice vzdáleni. My tady však vidíme zhoršení e, situace v oblasti lidských práv a já se domnívám, že strašlivý signál vyslalo zatčení pana Tence a e, naj, vidíme, že došlo k podpisu určité předběžné dohody a druhý den byl e, zatčen nezávislý novinář. To je strašný obrázek. A nyní k paní König. E, v rámci diskusí jsem slyšela, že maximální pákový efekt Eh, dohody spočívá v tom, že je třeba vidět zlepšení a určité pozitivní změny před ratifikací. My bychom neměli spěchat, to je náš názor jako zelených. Eh, to tady jde o to, že opravdu tohoto musíme vyčkat. Děkuji vám. Myslím si, že všichni známe stanoviska politických skupin. A já se však domnívám, že je třeba dospět ke kompromisu v následující práci a rozhodnutí stínových zpravodajů se psat dopis pro implementační fázi. Já se domnívám, že to je velice moudré rozhodnutí a dále bych vám chtěl připomenout, že v průběhu naší návštěvy nám předsedkyně parlamentu také potvrdila, že parlament bude sehrávat trvalejší roli v rámci ratifikačního procesu. A právě proto se domnívám, že naše povinností je, abychom se zabývali více implementací obchodních dohod. Protože my také hodláme vytvořit jakousi dozorčí radu na, mezi dvěma parlamenty nad ratifikačním procesem a implementačním procesem. A e, to to končí bod číslo 16 a 17 a nyní dávám zpravodaj, stejnému zpravodaj slovo k bodu číslo 18. I will be... Děkuji mnohokrát, budu stejně stručný, nebo budu co nejstručnější. Důvodem je, eh, proč jsme diskutovali o této dohodě odděleně. Jak víte, je pravidlo nebo nález Evropského soudního dvora, který rozdělil původní dohodu do dvou částí. Ta jedna se týká výluční kompetence evropských institucí a ta druhá to je IPA, to je ta investiční smlouva a to je vlastně smíšená kompetence. Mm, a Eh, to znamená, že se to týká nejenom nás, ale také národních parlamentů členských států. Opět, nediskutujeme tady dohodu jako takovou, ale diskutujeme tady o usnesení. Měli jsme 76 pozměňovacích návrhů, to je daleko méně Mm, ale stále ještě příliš mnoho, řekl bych. Připravil jsem sedm pozměňovacích návrhů. Bohužel jsme stále ještě neměli příležitost o nich diskutovat. Bude to předmět našeho příštího jednání v prosinci eh, během posledního plenárního zasedání před koncem roku. Jenom jednu připomínku. Celá řada pozměňovacích návrhů zrcadlí diskuzi, kterou už jsme vedli v případě Singapuru většinou se soustředí na kritiku systému ISDS a také eh, tedy systém mezinárodního řešení sporu a mé kompromisní názory se eh, budou eh, obírat tím a budou se snažit prostě zmírnit ty obavy. Nemohu tedy přijmout jakékoliv pozměňovací návrhy, které by byly proti dohodě jako takové vzhledem eh, k obavám nějakých nepřijatelných kondicionalit. Stejně tak eh, jako v rámci dohody o volném obchodu se nám podařilo najít takové znění odstavců, které můžou dostat širokou podpory, podporu v našem politickém spektru, jak na výboru, tak na plenární zasedání. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji Stínový zpravodajové, pan Winkler, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, kolegové. Také já chci být stručný. EPP podporuje svou většinou přístup e, zpravodaje a také většinu kom, na, kompromisních návrhů. Samozřejmě na nich budeme pracovat. To rádi učiníme příští nebo přes příští týden. EPP se soustředí na malé středně velké podniky a domníváme se, že i pozměňovací návrhy to reflektují. Malé středně velké podniky musí být prezentní, musí mít přístup k otvírání trhu, které by měla právě tato dohoda zabezpečit. Mimochodem, včera to bylo velice správně zdůrazněno v našich diskusích. Investice už jsou na větnamských trhu, je tam 22 bilaterálních Větnam, dohod mezi Větnamem a jednotlivými členskými státy. A poté, co budeme mít novou ochranu investic, bylo by jistě pěkné, kdyby Evropská unie měla také svůj vlastní etický kodex. Ale my jsme teď zaslechli nějaké novinky já mm, se dívám tady na komisi a e, také bych rád zopakoval to, co jste řekl vy, pane předsedo, na adresu váženého pana velvyslance, který je přítomen v místnosti, že všechny naše obavy, které panují v parlamentu a v diplomaci, v diplomaci, co se týče meziparlamentních vztahů. Tyto jsou velice významné i e, při implementování dohod a my bychom si přáli lepší vztahy e, mezi tou interparlamentní delegací našem výborem a rádi bychom dospěli k dobrým kompromisním návrhům. A ještě poslední věta tady byly dva dopisy. Tady prostě se to prezentovalo jako konsens k těm dopisům, tak to bylo jako z obecného hlediska, ale musíme samozřejmě ještě mít možnost eh, podívat se na ty návrhy, které jsou obsaženy v těch dopisech. Děkuji mnohokrát. Myslím, že zajímavé bude, až budeme diskutovat o kompromisních návrzích na zasedání stínových zpravodajů před Vánoci. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, které uznávají tedy skutečnost, že dokud dělníci a společenství, která budou eh, dotčena Mm, zahraničními investory budou moci ve spory. Je nepřijatelné, že prostě nadnárodní společnosti by tady měly mít extra eh, justici. Eh, je třeba, abychom viděli, že se bude zlepšovat soudnictví i eh, jeho reformy a je třeba, a to také formulujeme v těch pozměňovacích návrzích něco pro nadnárodní společnosti. Já jsem se už dlouho, dlouho předtím ptala, komise stále ještě nepředložila žádnou empirickou evidenci, žádné průkazy eh, mezi vedením sporů, řešením sporů, dohodou a tokem investice eh, a to je velice důležité samozřejmě při formulování dohody o ochraně investic, vědět, jak vypadají ty investiční toky do posud. A máme tady také eh, různou moc, různou kompetenci v našich ekonomikách a v současné době nadnárodní společnosti mají extrémně velký přístup pro řešení storu, zatímco podniky, kterých se týká rozhodnutí těchto nadnárodních společenství, nemají vůbec žádný přístup k opravným prostředkům. A my bychom eh, rádi viděli tuto dohodu eh, tak trošku v jiném úhlu, eh, a protože ta dohoda týkající se ochrany investic tady zcela jistě budeme muset hovořit o moci, která je dávána nadnárodním společnostem a je třeba tady stanovit nějaký prahaj, které, nějaký práh, který se nám jeví být zatím jako příliš nízký, co se týče také povinností investorů. Máme tady poměrně eh, omezenou dohodu o ochraně investic, která se prostě týká zejména ochrany nadnárodních společenství a nedává mnoho možností opravných prostředků pro ty malé aktéry. Děkuji. Děkuji. I kdybychom nechtěli akceptovat tyto dohody, stejně dojde k obchodu, stejně bude docházet k investicím. A já chápu, že když se vám nelíbí obchod, když se nevěříte, nedomníváte, že je to něco dobrého, tak byste měli hlasovat ne. Ale obchod a investice budou pokračovat. Budou pokračovat, ale bez pravidel. A já si myslím, že to není moudré protože bude obtížnější to sledovat, kontrolovat, bude to komplikovanější pro spotřebitele vědět, kde byly produkty vyrobeny, za jakých podmínek a tak dále a tak dále. Já se domnívám, že v globální společnosti potřebujeme mezinárodní globální pravidla tak, abychom mohli mm, jaksi i formovat globalizaci a Domnívám se, že tato dohoda je kroku předu v této souvislosti a těším se na jednání, která budeme mít během tohoto procesu i nadále. Stále ještě nejsme hotovi, ale jsem si jistá, že najdeme vyvážený přístup. A co se týče těchto dohod, děkuji mnohokrát. Paní Brückmann. Pane předsedo, děkuji. E, já e, to tedy sleduji jakožto stínový zpravodaj. Ráda bych tedy věděla, jaké jsou ty pozměňovací návrhy, které nejsou přijatelné, jak to tedy vidí pan zpravodaj, a které podle vás vyjednavatelné jsou. Nám jde o to, aby jsme měli o kompromisy, abychom měli vyvážený postoj. Momentálně bohužel se domlívám, že zatím ten postoj vyvážený není. A nám by mělo jít o to, abychom měli takové kompromisy, které budou pro všechny akceptovatelné. A a pouze opakuji, lidskoprávní oblast, ano, ta dohoda je dobrá, co se týče ochrany investic a investorů, ale na druhé straně, a bylo to tady již potrženo, ochrana práv pracovníků není stejným způsobem zajištěna. A tady opětovně, pokud tady máme problém ve Větnamu, a pokud ty pracovníci mají pocit, že ty zahraniční evropské investice jdou proti jejich právům, tady by mělo být nějaké možnost pro ně v rámci té větnamské legislativy. Něco by muselo, mělo jít dát páku v tom smyslu, aby proti takovýmto investicím mohli protestovat. A to v dohodě nyní není. Takže já bych tam chtěla mít vyváženost, aby tam byly chráněny nejenom investice, ale také práva pracovníků. Obchod, investice, ano. Ale v rámci našich evropských cílů a hodnot. My tady máme normy, které musí dodržovat naše podniky, Máme tady různé cíle, které jsme přijali, takové ta rámcové cíle, Paříž, klimatické změny, udržitelný rozvoj. Sama komise tady má cíle udržitelného rozvoje, udělá z toho průřezový cíl všech našich politik a musí to být také, a aplikuje se to i v mezinárodním obchodě. Takže my tady máme ty naše cíle a my jako parlament, jakožto hlas občanů také, bychom měli se snažit prosazovat respektování takovýchto závazků právě i prostřednictvím obchodu a investic. Děkuji, Manuel. Emanuel. Děkuji. Připomínám kolegům, že pokud parlament ten, tu dohodu s Větnamem nepodpoří, tak nedojde k tomu, že ten obchod se zastaví. Tak to není, obchod půjde dál, ale bez pravidel. Takže pozor, bude to pak podle pravidel VTO. Takže kolegové, pokud bychom tu dohodu oddálili, či dokonce odmítli, i nadále se bude s Větnamem obchodovat. Z Evropy se nestane ochranářská pevnost, to je první věc. Druhá věc, to, co řekl Juder, dálí, ano, já s ním naprosto souhlasím. Ze vším. Já jsem také předložil v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Jeden bod, eh, k tomu bychom se měli vrátit, to je otázka povinnosti pro investory. Zatím je to velice slabé. A já trvám na tom, že většina politických skupin tady stále říká, že nám jde zejména o malé střední podniky, ale pravda je, že vždy na ně zapomínáme, zejména při dohodách o volném obchodu a také ochraně investic. To vše. Helena? Uh, as was pointed out, it... Ano, je to diskuse, která již delší dobu probíhá. O co nám jde? My chceme nahradit několik investičních smluv v Větnamu. Tam jsme se posunuli od systému IDC k novému systému investic. A také tento systém byl již okomentován různými organizacemi. Tento systém je podstatně transparentnější, je otevřený veřejnosti a mohou také do něj přispívat nevládní organizace a občanská společnost. A také soudci musí zde postupovat podle mezinárodního práva, to zahrnuje také lidské, lidská práva a to je ten eh, rozdíl od současné situace. My se také musíme dívat na mechanismus o eh, DCE, a i zde sehrávají lidská práva velice důležitou roli. A za třetí v, je v třetí kapitole také mnoho možností pro občanskou společnost a také pro uh, nevládní organizace zareagovat, jestliže dojde k porušování lidských práv. My jsme toho názoru, že tento systém je lepší než stávající systém, je to systém transparentnější a otevřenější a na hradí stávající dohody. Děkuji vám. A tímto způsobem jsme se dostali na konec bodu 18 a 19, to je obchodní dohoda a také obchoda o investicích bude opět na stole v lednu a budeme také hlasovat a na plenárku se toto téma dostane v únoru doufám, že budou vytvořeny kompromisní návrhy a také dopis o implementaci. Tak, abychom skutečně v únoru mohli hlasovat. Děkuji vám, uvidíme se ve tři hodiny a zde se budeme bavit o soudních přích a odvolacím orgánu VTO.